So, good afternoon, everyone. Dobré odpoledne. Děkuji vám za to, že jste přišli na naši dnešní schůzi a dovolte mi, abych tedy zahájila naše zasedání, takže nejdříve schválíme program jednání a máme tady návrh od zpravodaje, to znamená přesunout šestku a debatovat o šestém bodě až po osmém bodě. Nikdo není proti? Výborně, tak tímto způsobem můžeme schválit pořad jednání s touto zapracovanou změnou. Mám tady několik sdělení pro vás. V první řadě bych vám chtěla říci, nebo chtěla bych vám povypravit o institucionálních vyjednávání podle mm, článku 69F. E, jedná se o FTE. Je to tedy dokument, který v tuto chvíli je opět k dispozici k debatě, k rozpravě. Jde tedy o ETS a já budu vést tato vyjednávání. Dále tam se mnou bude také pan zpravodaj Duncan Stínový, zpravodajové pan Belet, Gutelan Gerbrandy, paní Konečná, pan Ickhout, paní Evy a paní Ornano. Jak víte, tak ehm, doprovodným výborem je výbor ITRE a za něj také zodpovědný pan Federli. Dále chci říci, že naše jednání 9. března odpoledne se ruší. Co se týče pořadu jednání na dopoledne, tak ten obdržíte velmi brzy. A co se týče ještě našeho pořadu jednání na tyto dva dny, tak tady máme v tuto chvíli 21 eh, oficiálních jazyků, kromě estonštiny, lotyštiny a irštiny. Kromě toho samozřejmě musíte vědět, že dnešní jednání je také vysílané online internetem. Dále chci vám také říci, že doporučení koordinátorů z 31. ledna 2017 už máte také v elektronické podobě k dispozici a vidím, že nikdo k ním nemá výhrady, to znamená, že je tímto schvalujeme tato doporučení. Tak. A v tuto chvíli máme na pořadu jednání otázku týkající se hnojivých výrobků, hnojiv, a samozřejmě o těch, budeme hovořit tady o těch hnojivých výrobcích. Hovoříme tady v podstatě o návrhu zprávy. Paní Gardiny je zodpovědnou zpravodajkou a právě proto dáváme paní Gardiny v tuto chvíli slovo. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já se budu snažit tady dodržet svou řecnickou dobu. Hovoříme tedy, tedy o tomto návrhu nařízení a uvědomme si, že to stávající nařízení o hnojivech počítá s jinými kategoriemi eh, hnojivých výrobků. Už tady máme hnojivice, hnojiva s označením CE, to znamená jak z těch primárních, tak z těch druhotných eh, surovin. To znamená tyto dva druhy hnojiv. A chci říct, že toto nařízení o hnojivech v podstatě nenastavuje žádné maximální limity pro eh, různé kovy, patogeny a jiné toxické látky. To znamená, tady toto nové nařízení v podstatě pokrývá daleko větší a širší spektrum hnojivých výrobků, i těch, které vlastně vychází z těch druhotných eh, surovin a zároveň také nastavuje jasné limity pro ty nebezpečné eh, látky. Všichni si velmi vážíme a jak si pozitivně hodníme, ho, ho hodnotíme tento nový návrh na řízení, protože díky tomuto budou mít možnost přístupu na trh opravdu všechny, hno, všechna hnojiva. To znamená, že tímto, nebo v tomto já spotřebu, spatřuje opravdu velký pokrok. O co nám jde? Jde nám o to ten návrh samozřejmě vylepšit. A to znamená, Tady musíme prostě vycházet z toho, že to spektrum hnojivých výrobků je opravdu velmi široké a ty reality, ke kterým se musí přizpůsobovat, jsou také mnohočetné. To znamená, že my nechceme samozřejmě oslabit již ten stávající rámec, nejbrž nám o posílení Samozřejmě v první řadě nám jde o ochranu zdraví člověka a zvířat a také o ochranu životního prostředí. To všechno musíte ale ruku v ruce se, se snahou chránit a podporovat toto odvětví. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že chceme také, aby i toto odvětví bylo efektivní a konkurenceschopné. Chceme, aby ta, tyto hnojivé látky také samozřejmě odpovídaly potřebám z tohoto světa, jehož obyvatelstvo se stále více a více rozrůstá. To znamená, tady potřebujeme perspektivu a přístup, který je opravdu daleko šířeji zaměřen. Co se týče těch kontaminujících látek, tak tady je třeba se na to podívat více do detailu a my jsme opravdu tím příslušným výborem, který se tím má zabírat. A dále kadmium. Kadmium je opravdu velmi v této souvislosti důležité a citlivé téma protože kadmium je prvek, který vychází z fosforitu. Je to tady fosforit. A je třeba v tuto chvíli tedy se podívat na ty kvantitativní vztahy. To znamená, ehm, jestli se budeme držet těch 10 eh, mg na kilo, protože tady v podstatě je to látka, která vůbec nepodporuje ta hnojiva jako taková, ale může mít opravdu závažné sekundární vedlejší účinky jak pro životní prostředí, tak také, jak si všechny ekosystémy v něm nacházející se. To znamená, proto je třeba nastavit limity. A to je přesně to, co říká také komise. Komise v podstatě se tady snaží to nastavit na 60 gramů na kilogram až na 40 mg na kilo za 3 eh, roky. A za 10 let by se toto mělo zmenšit ještě na 30 gramů. A komise v podstatě v tuto chvíli už představuje, ne, představuje první hodnocení dopadů u kadmia a hovoří o tom, že těch 40 mg by v podstatě vyžadovalo opravdu velmi velké eh, technické a technologické eh, eh, pokroky. To znamená, že tady se hovoří o možnosti jaksi směšování či míšení různých látek s různým obsahem kadmia. A komise říká, že v tomto období dojít k tomuto limitu nebo dodržet tento limit bude opravdu velmi, velmi složité. To stejné se samozřejmě týká i dekarbonizace. A, i, a to je tedy vlastně, to jsou ty nejdůležitější důvody nebo jaksi příčiny pro tu naší snahu, jak si více spolupracovat, najít nějakou proveditelnou, nějaké proveditelné řešení, které eh, bude také samozřejmě v souladu s základními principy, které jsem již zmínila, včetně tedy ochrany eh, zdraví člověka, životního prostředí a tak dále. Co se týče návrhu Evropské komise, tak tady hovoříme o technologii dekarbonizace, která podle tedy těch eh, studií, které zveřejnila skupina 25. Eh, ledna, tak jde tady v podstatě o technologie, které se v tuto chvíli daleko více používají v laboratorních podmínkách, než jaksi v reálu. A nevíme, zda je to tady kompatibilní, protože tady u toho opravdu vzniká velké množství eh, CO2. To znamená, že je tady třeba zajistit opravdu nějakou lepší kombinovatelnost. Co se týče této směsi, tak neúplně vždy je možné jaksi eh, směšovat různé druhy půdy, které mají různé charakteristiky, protože v různých případech, protože vy samozřejmě víte, že určité a ta hnojiva mají prostě vyšší a některá nižší eh, kvalitu. To znamená, že vy tady budete uh, v podstatě eh, míchat různé látky a různou půdu, no tak budete muset hold někdy eh, i přidávat nebo v podstatě ubírat eh, určité látky. To znamená, že vy ve chvíli, kdy tedy uberete například kadmium v jedné té složce, no tak budete muset nějakým způsobem navýšit množství těch hnojiv. A když se podíváme tedy na těch 60 mg, těch 60 mg, to jsou opravdu extrémně nízké limity, když si to srovnáte s tím, co se nespoužívá v Austrálii, eh, v Japonsku, v Austrálii a v jiných státech, které jaksi neúplně tak bazírují na ochraně životního prostředí. Tak v těchto státech můžete najít opravdu dvojnásobné až trojnásobné limity. To znamená, že my tady hovoříme o extrémně ambiciozním návrhu, u něhož bychom byli opravdu velmi rádi, kdyby eh, to byl návrh, který, kdyby to byl návrh, který bude vysílat zcela jasný signál. To znamená, že jsme opravdu tím předvojem, že jsme opravdu eh, tím na špici v této snaze. Ta pracovní skupina, která se setkala 25. ledna, došla k závěru, že dnešní době v podstatě nejlepší způsob, jak snížit eh, kontaminaci půdy prostřednictvím hnojiv, musí vycházet z navýšení efektivity eh, hnojev, které vycházejí z fosforitů a je třeba se samozřejmě také zamyslet nad tou možností, jak tedy co nejefektivněji v co nejmenší množství tato hnojiva používat. Pokud budeme eh, postupovat tak, jak se to tady navrhuje či nastínuje, tak bychom se možná měli ještě jednou zamyslet, protože tady někteří v podstatě se zamýšlí nad zemědělstvím, které v podstatě není vůbec reálné nebo neodpovídá té současné kultuře, která tady také má co dočinit s využíváním těch minerálních hnojiv. A co se týče tedy toho mého postoje, tak ten bude asi jasnější, když se podíváme na tu doložku o přeskumu. Uh, kterou si, si, jak jsme si vyžádali od komise ve chvíli, kdy tedy přišla s tou myšlenkou stanovení některých limitů. Protože tady samozřejmě ta platnost těchto limitů po určité době vyprší a bude muset dojít k přeskumu a harmonizaci v souladu s dalším rozvaj, rozvojem tedy těch používaných eh, technologií. A doufejme tedy, že už eh, tato technologie bude co nejrozvinutější. Dále další problém. U něhož tedy doufáme, že ho budeme schopni nějakým způsobem eh, zvládnout. Co se týče extrahovaného kadmia, protože kadmium, které bude extrahováno, musí, být, musí se s ním také nějakým způsobem naložit. A zatím tento problém ještě nikdo nevyřešil, nikdo žádný návrh nepředložil. A ještě pár několik dalších eh, otázek, které je třeba vyřešit a o kterých nikdo eh, zatím ještě nehovořil. Můžeme se v, nás, eh, jaksi v následující debatě tomu trošičku více pověnovat, ale v každém případě jsme hovořili o těch produktech, výrobcích dvojího užití, protože toto jsou výrobky, eh, které se vlastně používají jaksi stejným způsobem, mají stejné chemické složení nebo podobné složení jako fitosanitární eh, prostředky. A když se podíváme na seznam těch bioorganismů, také v souvislosti tedy s biostimulanty, tak tady je možné, že budeme narážet na určité limity. Eh, a tyto limity by mohly opravdu i být velkou zátěží pro současnou výrobu či produkci mikrobiotických látek. Pokud tady je nějaký mikroorganismus, který není součástí tohoto seznamu, tak by tady měla existovat nějaká možnost, jak ho tam doplnit do té přílohy o autorizovaných látkách podle EFSA. A také bychom potřebovali další eh, biorozložitelné látky, a poté je třeba také zlepšit definice, informace, eh, osvěta a tak to jsou všechno důležitá témata, kterými se třeba věnovat, ale tady už skončím, abych hmm. dala také prostor vám, abychom se mohli některým jednotlivým bodům eh, hlouběji věnovat na základě vašich dotazů. Já v každém případě jsem velmi otevřená a těším se na připomínky svých kolegů, protože už i v minulosti v souvislosti s jinými tématy jsme zjistili, že úplně nejlepší je, když se opravdu všichni co nejvíce angažují a tím v podstatě jsme schopni pokrýt co nejširší spektrum, hlavně v odvětvích, která jsou opravdu takto vrstva jako toto. To znamená, že musíme spojit společné síly a musíme se snažit najít soulad. Děkuji vám, paní Gardine, za tento celkový přehled a za velmi pozitivní přístup k, této, k tomuto návrhu. A teď bych chtěl dát slovo stínovým zpravodajům. Pan Pac. Eh, jsem rád, že mohu poděkovat kolegyni Gardiny o to, za to schrnutí a obecný úvod, protože mi to eh, umožní se eh, krátce věnovat některým aspektům návrhu stanoviska a to zejména těm, které pokládám za problematické nebo možná lépe řečeno nepříliš jasné. Stejně jako paní zpravodajka, já vítám návrh komise, dokonce se domnívám, že jde o návrh opravdu velmi dobrý. Rád bych pogratuloval DG Grow eh, k dobře odvedené práci. Eh, nedomnívám se, že by náš výbor, výbor pro životní prostředí a veřejné zdraví, měl jakýmkoliv způsobem eh, oslabovat navržený text, a to zejména právě v oblasti kontaminujících látek, Vítám přístup paní zpravodajky v případě limitů pro obsah eh, olova, kde navrhuje poměrně zásadní zpřísnění. Souhlasím s ní také v tom, že, jak píše, prioritu by měla mít ochrana zdraví lidí a zvířat a ochrana životního prostředí, ale Obávám se tady, že budeme muset v průběhu eh, dalšího jednání stínových zpravodajů upřesnit výraz eh, té další použité formulace, kde se hovoří o rovnováze s možnými sociálně-ekonomickými dopady těchto opatření, protože Eh, zde vnímám určitý rozpor, jestliže máme lidské zdraví jako prioritu, tak je dost obtížné eh, to hned v druhé polovině věty eh, spochybnit, ale možná, že jde jenom o nějaký šum vzniklý překladem. V tomto kontextu, stejně jako paní zpravodajka, vidím jako hlavní problém návrh na zrušení postupného snižování obsahu kadmia tak, jak jej navrhla komise. Komise navrhuje zpřísnění mezních hodnot ze 60 mg na 40 po třech letech a na 20 po 12 letech, což by mělo snížit rizika z hlediska e, zdraví a životního prostředí. Návrh paní zpravodajky na ponechání limitů pouze na 60 mg na kilogram se mi v kontextu už řečené priority ochrany zdraví jeví jako poněkud kontroverzní, a jsem si jistý, že zde bychom měli zvážit naopak spíš opačný přístup, tedy nižší mezní hodnoty a rychlejší postup snižování obsahu kadmia, protože kadmium, to si nebudeme nic nalhávat, je jedním z nejhorších buněčných eh, jedů právě vedle eh, onoho olova, které paní zpravodajka eh, navrhuje podstatně zpřísnit. Odůvodnění návrhu tím, že komise nepředložila dostatečné množství vědeckých důkazů, se jeví v tomto případě jako poněkud problematické, protože je k dispozici, řekl bych, dostatečné množství odborné literatury i vědeckých studií. Nakonec i sama paní zpravodajka uvádí v odůvodnění svých návrhů eh, Smoldersovu studii poměrně zásadní práci z roku 2013, která v celku jasně říká, že pokud má dojít ke snížení obsahu kadmia, je nutné limity pro obsah kadmia a snižovat. Tam se hovoří o 80 mg na kilogram jako stavu, kde se kadmium v půdě neakumuluje, ale ale jeho obsah se nesnižuje a to je právě to, co my chceme. My chceme, aby se obsah kadmia v půdě postupně snížil. Myslím, že bude potřeba se tomu tématu, tak jak řekla paní zpravodajka, dále věnovat, a to včetně o něch technických aspektů technologií dekadmiace a toho, zda právě tato legislativa by neměla být, a já se domnívám, že měla, Eh, tím impulzem, tím inovativním impulzem, který chceme vyslat a zejména s ohledem na existující pozitivní náznaky o tom, že významní producenti začínají chápat, že bez dekadmiace se některé těžené zdroje setkají s velmi obtížnou eh, perspektivou, protože neevropské trhy, zejména třeba čínský trh, často surovinu s vysokým obsahem kadmia odmítají právě proto, že mají nastaveny eh, přísnější limity, než jsou ony limity uvažované a není podle mě právě s ohledem na stanovenou prioritu ochrany zdraví evropských občanů vhodné, aby ta méně kvalitní, více toxická surovina končila na našem evropském eh, trhu. Paní zpravodajka na několika místech prosazuje eh, dobrovolné zlepšení požadavků na označování. Já tenhle ten krok nesmírně vítám, myslím si, že je velmi správný a pokládám ho za inspirativní a v tomto smyslu předložím návrhy týkající se možnosti dobrovolně označit právě eh, eh, množství obsah kadmia Eh, v produktu. Myslím, že, že to může být v celé záležitosti určitým, eh, eh, určitým řešením a určitým osvěžením toho přístupu. Z dalších detailů, které si podle mě zaslouží pozornost, je otázka biostimulantů, zejména návrh na rozšíření definice o látky, eh, které neovlivňují přímo eh, eh, cílové rostliny, ale ovlivňují strukturu půdy nebo orga, ovlivňují chemismus půdy. Zde musím říct, že se spíš přikláním k tomu původnímu návrhu komise, podobně jako v případě pozměňovacího návrhu 111 ve věci formaldehydu, formaldehydu já nevím, jestli se bavit čistě jenom o volném formaldehydu, když je možné, že v některých případech je formaldehyd eh, vázán nikoli chemicky kovalentně, ale strukturálně. Takže tady si myslím, že, že budeme muset dál, dál se o tom bavit. Stejně jako o otázce těch takzvaných hnojiv založených na rašelině, leonarditu a lignitu to si také zaslouží nějakou, nějakou další diskuzi, protože právě masivní těžba těchto záležitostí činí značné problémy. A na závěr, paní předsedkyně, děkuji, bych rád ještě chtěl požádat komisi o eh, komentář, eh, až bude reagovat eh, právě k otázce limitů pro kadmium a samozřejmě také k pozměňovacím návrhům 30, 31, 32, což je snižování obsahu nutrientů u kapalných hnojiv. Tam by mě zajímal komentář komise. Děkuji. Thank you very much. Next speaker, Mr. Nicholson. Děkuji, eh, pan Nicholson. Ten tady ale není, tak pan Federle. Děkuji. Děkuji za, tu, eh, za úvod do této debaty. Ta diskuse o kadmiu rozhodně není nová, už to tady probíhá dlouho. Mezitím už se také zavedly poměrně vysoké standardy o um, obsahu kadmia. Něco z toho pochází z roku 85. A, a to bylo v některých zemích, jako ve Švédsku, v Dánsku, ale i v Maďarsku. Tam už ty hodnoty eh, byly stanoveny, protože tam měli velké obavy, protože všich, ta rizika spojená s kadmiem jsou známa. A také je potřeba si uvědomit, že jsou to různé možnosti pro různé státy, aby zavedly eh, různá pravidla. My teď ale hovoříme o společné úrovni v celé Evropské unii s možností určitých výjimek a pokud nepřejdeme eh, minimálně na ty hodnoty, které navrhuje komise, tak eh, některé státy mohou zajít ještě dál, nebo což by znamenalo, že vznikne celá řada výjimek z těch společných pravidel, to znamená, že ty země, které už mají pravidla, by eh, to řešila jinak, prostřednictvím výjimek. A proto si myslím, že by bylo dobře se dohodnout na těch společných standardech někde kolem té úrovně, kterou navrhuje komise a potom další státy budou moci to dále prohlubovat. Ale nemělo by se obchodovat, nebo na trhu by neměla, neměla být eh, hnojiva obsahující větší množství kadmia členské státy eh, se měl zvolit jiný postup, ale potom nemohl používat to společné označení. To už je možné dnes a mělo by to být možné i nadále. Víme, že rizika spojené s kadmiem mhm. mohou někdy znamenat rakovinu, to potom vede k velkým nákladům pro zdravotnictví. <clears throat> A přitom Víme, že už od 90. let jsou známé <clears throat> techniky dekadmizace. <clears throat> Jsou k dispozici různě ve světě. A určitě můj kolega Hojcma se ještě za okamžik zmíní o e, živočišném e, hnoji. Víme, že v naší ekonomice už máme hodně fosfátu, ale Protože do toho přidáváme kadmium, tak se to tam zhromažďuje a potom kolikrát ty živočišné produkty nebo vedlejší produkty nelze úplně e, využívat, protože jsou kontaminované ale to, a kontaminujeme my. Takže určitě se v těch dalších jednáních budeme bavit, určitě ještě o krmivu, přece to není ta jediná věc, ale víme, že Eh, jde o vztahy mezi EU a státy mimo EU a o tom, že už teď máme různá pravidla, ale i tak připomínám, že máme možnost přijímat další rotečná opatření v jednotných členských státech. A potom není možné je <clears throat> přeshraničně obchodovat s takovými hnojivy. Takže bychom měli, zajistě bychom měli konsistentní pravidla a potom vytvořit ty možnosti národních výjimek, ale neměli bychom se vracet k situaci, protože by to mohlo mít obrovský dopad na zdraví našich občanů. A také víme, že to jsou proveditelné věci. To všechno, co zde navrhuje, je proveditelné. máme příklady z některých zemí. Máme <clears throat> hodně vědeckých poznatků za tu celou dobu a myslím, že se to podaří posunout ještě dále. Děkuji, pan Ek. Yes. Jsem to špatně vyslovila? Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní Gardíny za tento právní návrh. V souvislosti se zkuš, s touto skutečností, že vlastně eh, tyto hnojiva jsou opravdu velkým zdrojem kadmia a také emisí pro životní prostředí, tak je třeba si uvědomit, že tady ty limity pro kadmium v hnojivech musí být co nejnižší. Protože pokud se do biosféry dostane kadmium, eh, dostane se do podzemních eh, vod, do půdy a do vzduchu, tak tato vysoce toxická látka, tento toxický kov se začne ukládat samozřejmě i v živých organismech. Samozřejmě, že by bylo nejlepší, kdyby se nám v co nejbližší době podařilo eh, ještě více redukovat obsah kadmia protože většina nebo všechny vědecké studie z posledních let v podstatě e, hovoří o tom, že je nutné tyto limity snížit. Je třeba samozřejmě chránit eh, zdraví lidí a živočichů, eh, je třeba chránit životní prostředí, to musí být přece středem našeho zájmu. Co se týče návrhu komise, týkající se tohoto takzvaného cadmium face down, tedy redukce kadmia, tak tady samozřejmě je třeba tak to také uvést v soulad samozřejmě s ochranou eh, a bezpečnostní, bezpečností pod eh, potravin. Hovoříme tady obě, o oběhovém hospodářství, hovoříme tady o ochraně životního prostředí, ale toho všeho budeme moci schopni dosáhnout, pokud se budeme držet environmentálních principů a pokud budou také více akceptovány, akcept adaptovány i v rámci zemědělství, protože my chceme zajistit bezpečnost potravin. Chceme ale také chránit bezpečnost půdy, podzemních vod, ovzduší, lidí, eh, zvířat, protože máme přece jenom jednu planetu, jenom jednu zemi a tu chceme chránit. A i v této souvislosti musíme i nadále hovořit o spoustě dalších bodů, protože také jaksi v souladu nebo s ohledem na naše zdraví, na zdraví našeho okolí je to prostě nepostradatelné a nevím nevyhnutelné téma. Děkuji, pan Houslek. <clears throat> Dámy a pánové, Eh, návrh komise v každém případě představuje velký pokrok. A teď se dostávám eh, k bodu, eh, v němž se s paní zpravodajkou neúplně vždy shodnu, nebo nemohu zcela shodnout. To znamená, tady hovoříme o těch 60 mg na kilo. To je pro mě naprosto nepochopitelné, protože to my jako výbor Envy v podstatě nemůžeme ani považovat za jaksi seriózní nebo vážný, vážný návrh. Eh, ten návrh komise samozřejmě má ještě velký potenciál na zlepšení, protože tady i ty časové lhůty si myslím, že jsou příliš dlouhé. Myslím si, že jsme schopni eh, toho dosáhnout eh, ještě rychleji, ale tady ve chvíli, kdy tady napíšeme 60 mg na kolonu, to si v podstatě jednoduše nemůžeme dovolit. Samozřejmě, že to bude něco stát, ale to přece pro nás v konečném důsledku vůbec nemůže být žádným argumentem říci, protože v konečném důsledku, pokud toho nedosáhneme co nejdříve, tak to bude prostě ještě dražší, protože tady eh, musíme jako absolutní primární prioritu vnímat samozřejmě zdraví člověka a životního prostředí. Nemůžeme tady argumentovat tím, že to je nehospodářské. Takže, dámy a pánové, já bych byl opravdu velmi rád, kdyby se ještě jednou na tím návrhem zamysleli a, e, a abychom v podstatě ne, si nevyžádali od komise, aby opravdu fungovala a, a e, jak si přišla s ambicioznějšími cíly, jak e, jak si v souvislosti s těmi časovými lhůtami, tak i s množstevními limity. Ještě je další body bych rád eh, zmínil, protože i u nich si myslím, že je třeba trošičku navýšit tu naší míru ambicioznosti. Máme stále více problémy samozřejmě i s PFT, což je v podstatě látka, která nemůže být ani v eh, jaksi eh, rozložená, to znamená Eh, jde o látky, které nejsou biodegradabilní. Eh, dále eh, zapomínáme samozřejmě na spoustu dalších eh, látek a věcí, jako například i na rtuť. rtuti by také měly být stanoveny daleko nižší a přísnější eh, limity. A ve chvíli, kdy tady hovoříme o snaze předložit jaksi eh, nějaké ambiciozní návrhy, tak já se ptám, jakým způsobem to budeme kontrolovat, protože to je vždy ten největší problém. Vy přijdete s velmi ambiciozním návrhem, ale pokud chcete, aby byl nějakým způsobem prováděn, tak musíte také nastavit dobré kontrolní a monitorovací postup postupy. Takže dámy a pánové, tady opravdu musíme hovořit jednotným hlasem, musíme se shodnout na tom, že ty eh, limity musí být opravdu co nejnižší, nemůžeme tady podléhat eh, tlaku lobbystů průmyslu a myslím si, že v tuto chvíli jsme také zodpovědní vůči celé Evropské unie a jejím obyvatelům, abychom předkládali opravdu co nejambicioznější návrh. Děkuji. Děkuji. paní Evy. Děkuji. Takže mi dovolte vám poděkovat, poděkovat také paní Gardíny za její návrh stanoviska, který nám tu dnes představila. To znamená revize nařízení o hnojivech. A já se připojím k otázce o kadmiu. Myslím, že návrh komise je poměrně ambiciozní a je to poměrně dobrý výchozí bod, ale máme i nadále silnější pochybnosti týkající se postupného a poměrně zdlouhavého zavádění těchto eh, limitů postupně snižovaných. Ale i na základě argumentů, které jsme vyslechli a vědeckých dokladů, které máme k dispozici, mám tuto otázku a pravděpodobně předložíme několik pozměňovacích návrhů, které se týkají zejména používání eh, toho termínu ehm, bio nebo organický. Musí být jasné, jak se užívá tento termín, aby to se to ne, nemátlo um, v kontextu zemědělské výroby. A e, kromě toho jsou tu i samozřejmě i měli bychom podpořit tedy e, co nejvíce postupný, ale setrvalý přechod e, k udržitelnému, možná i organickému hospodářství, abychom stanovili ty látky, které se dají eh, opětně využívat eh, jako hnojiva. Dále otázka rozšíření seznamu mikroorganismů, které se používají jakožto biostimulanty. Souhlasíme s tím, místo toho, aby se vzali v potaz pouze čtyři ty oblasti. Tohle je další záležitost, která nám leží na srdci, kromě otázky kadmia, která je možná na prvním místě. Možná se nám podaří najít ehm, prostřednictvím diskuze nějakou dohodu, nějaký kompromis, aby jsme dospěli k co nejambicioznějšímu návrhu. Jakožto Evropský parlament si nemůžeme dovolit oslabovat eh, návrh předkládaný eh, komisí, který představuje dobré východisko. No, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Gardíny za expoze. Co se mě týče, tak návrh komise eh, předkládá více otázek než odpovědí. První je esenciálně, týká se i vůbec eh, celkově povinností komise. Pokud jde o požadavky na firmy ohledně dekontaminace, bude to mít skutečný eh, dopad na životní prostředí veřejné zdraví. Pokud jde o Eh, stávající technologie, tak je to velice nákladné z energetického hlediska tyto technologie. A ehm, navíc zemědělci, kteří jsou z toho již vyloučení, budou muset tudíž nést tyto náklady. Takže nehrozí, že se dostaneme k novému skandálu, podobnému jako Dieselgate, kdy tyto normy v podstatě nebudou eh, z hlediska producentů dodržovatelné nebo přístupné či rentabilní a to povede k negativním vedlejším účinkům. A dále je tu dopad těchto norem na potenciální vývozní země, jako je Maroko a Tunisko, které tím mohou být destabilizovány. Marocké firmy, které jsou, které jsou lídry eh, na eh, trhu, tak investovaly hodně do environmentální výroby. Předpokládá komise nějaká kompenzační opatření pro tyto firmy? A ještě další věc, která tu nezazněla. To jsou eh, rezidua veterinárních eh, léčiv. Eh, proč komise nehovoří o tomto problému? Bude to v nějakém budoucím návrhu? A co uděláme s kadmiem? K tomu se připojuji. Což bylo vyloučeno z, těch hnojiv. Jinak samozřejmě předložíme pozměňovací návrhy a jinak se těšíme na plodnou eh, spolupráci s paní Gardiny. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Rys. Děkuji. Děkuji, Alino. Chci rovněž poděkovat eh, zpravodajce za skvělé, eh, zajímavé stanovisko a za všechna vyjasnění, která jsme slyšeli v průběhu tohoto jednání. Je to stanovisko, které možná trochu znepokojilo komisi, protože v politiku jsem eh, četla interview s komisařkou Běnkovskou, která říká, že je znepokojena. Pravděpodobně nás poslouchá online a eh, leží na srdci výsledky, výstupy eh, našich debat ve věci hnojiv. Jedna věc je jasná, již nyní v té debatě nikdo není proti těm dvěma hlavním cílům komise, které jsou i naše, a to znamená povzbuzovat využívání eh, organických hnojiv eh, a na, na podporu eh, oběhového hospodářství a vyhýbat se a předcházet těch, těm znečišťujícím látkám v hnojivech. Ale půjde samozřejmě o konkrétní pozměňovací návrhy. K té základní otázce, otázce kadmia paní Gardini nesouhlasí s komisí, pokud jde o ty stropy. Oni, nebo je těch 12, než se dostaneme na těch 20 eh, mg, ale eh, já zatím ještě nemám úplně jasno v tom, jakým způsobem k tomu dospět, jakým způsobem postupovat. Ale z toho, co říkala paní zpravodajka a co je důležité, je ta proveditelnost toho, co se tu snažíme. A oproti tomu, co říkal pan Dresling, nejde pouze o ekonomický aspekt, to není jediné, co mě znepokojuje, ale také proveditelnost, eh, reálnost přímo v terénu, zemědělci a tak dále, hledání alternativ. A tím se dostávám eh, k otázkám na komisi. Proč eh, navrhovat 50, 60, 40, proč navrhovat tyhle ty stropy těch miligramů, um, protože každopádně i tak, pro, proč tam jsou stropy tohoto typu? Já samozřejmě čekám na experty um, a také to, co říkala paní eh, zpravodajka, že je to složité dostat se na 40 mg a dostat se na těch 20, to už je velmi, velmi komplikované. No a když nemáme tedy studie o dopadech, musíme si klást um, otázky, jaké jsou konkrétní dopady, jaké jsou bioalternativy, jaké jsou dodatečné uh, náklady, jestli to bylo vyhodnoceno. No a kromě toho také eh, musíme zvážit ty potenciální nežádoucí účinky. Já nejsem sama zeměděl, eh, v zemědělství, ale bylo mi řečeno, že vzhledem k tomu, že tedy kadmium a tak dále to má, má méně koncentrované, tak se to bude používat prostě víc. Takže bychom nakonec mohli dospět eh, k negativnímu vedlejšímu výsledku. Já mám za to, že komise eh, si toho je vědoma a ráda bych proto slyšela vysvětlení k této otázce. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Demesneker. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano. Takže určitě přispíváme k přechodu k eh, oběhovému hospodářství. Jsou to tři zásadní body, které již se tu chci dotknout. Jednak je zásadní, aby existovala vazba mezi obchodem na jedné straně a využitím surovin a hnojiv. Čili mezi tímto nařízením a nařízením o dusičnanech. Ten obchod a použití, pokud jsou, budou oddělené, tak to nesplní svůj účel, protože členské státy či regiony budou moci použít eh, na, eh, ustanovení z, mm, z toho nařízení o hnojivech, jako například účinné použití eh, biohnojiv a kompostu. Dále je tu důležitá forma toho, jakým způsobem eh, se to definuje. Například v Lámsko vždycky chtělo, ehm, aby se přijaly návrhy na evropské úrovni, aby byla zajištěna také kvalita, aby eh, tu eh, byla jasná kritéria koncového použití ehm, lomeno odpadu. A v podstatě hnojivo může být použito ke koncovému použití konečně pouze, v, pokud splní všechny podmínky, ehm, tedy kdy to dosáhne toho konečného bodu. Měli bychom eh, se snažit splnit eh, tyto ambice, pokud jde o kadmi, kadmium, a neměli bychom rozhodně přijmout jakékoliv kroky, které eh, jsou spíš kroky zpět. Musí to být nástroj, který podpoří inovace, posílí inovace a já eh, v tomto smyslu hodlám eh, předložit pozměňovací návrhy. Pana Aitama, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji. Jsem zpravodaj ve výboru Agri, takže pro mě je to nesmírně zajímavé téma. Chci popsat eh, kontext to, co zmínil už pan Demesmák, je tu velký potenciál eh, získávání živin a jak říkáme pořád, není žádný odpad v oběhové ekonomice a to by mělo vyplývat jasně z této ekonomiky. To znamená, měli bychom Mm, dospět k tomu, že bude možné daleko lépe znovu získávat eh, výživné látky. Eh, například některé živočišné vedlejší produkty, kdy nejsou, kdy nejsou vedlejší produkty, ale kdy se dají použít jako zdroj do hnojiv. To, to tež se týká například některých vedlejších eh, produktů i lidského odpadu, lidské stolice, jsou všechno prostě produkty, které um, mohou být použity jako eh, zemědělství, eh, v zemědělství, ale musíme mít jasná, jasná kritéria. A to, aby byly tyto výživné látky použitelné potom jako uh, hnojiva, tak to ovlivňuje i různou další legislativu. A není žádná diskriminace mezi těmi výživnými látkami. Můžete používat výživné látky z různých organických materiálů, ale pokud je eh, to, to se například z, eh, ze eh, zvířecího hnoje, tak tam už je pak potenciálně problém. To znamená, že já bych chtěl, aby definice byla upravena tak, že ta, ten hnůj jsou prostě exkrementy zvířat ve všech příp- kromě toho, kdy eh, to splňuje eh, podmínky tohoto nařízení má to ekonomickou efektivitu aspoň 80%, pak už to eh, není hnůj, ale pak už to má statut jako jakýkoliv jiný organický, organické hnojivo a mělo by to být použitelné bez aplikačního limitu, protože pokud máme aplikační limit, tak to znamená, že nemůžeme využít potenciál v tomto Eh, eh, hnoji zvířat. A já myslím, že bychom se měli skutečně zaměřit na ten potenciál, který v Evropské unii máme. Jak říká Evropská komise, pokud jde o fosfáty, tak jsme hodně eh, závislí na dovozu 95% těchto minerálů, ale fosfát můžeme aspoň z 20% recyklovat v Evropské unii, dokonce možná i více, když vezmeme v potaz všechny dostupné zdroje. A ke kadmiu, tak to je výlučná pravomoc Envy. Já souhlasím té naší zprávě, nedotýkám se celé této diskuze, ale z hlediska zemědělce je situace taková, že zemědělce by neměl, zemědělec by neměl být um, činěn zodpovědným za karmivové znečištění v tom hnojivu. Teď se řeší na úrovni Světové zdravotnické organizace, jaká by měla být úroveň kadmia v potravinách, ale myslím, že by ta, z toho neměl být, neměl být za to zodpovědný nebo neměl by z toho být viněn zemědělec. Chci zeptat komise, zda náklady dekadmizace, eh, zda náklady těchto striktních limitů kadmia, které nyní komise navrhuje, tak jaké dopady to bude mít eh, na náklady produkce zemědělské. A pak jde o biostimulanty, tak souhlasím s dalšími v tom, že si myslím, že je tu obrovský potenciál využití mikroorganismů, tak, aby byla větší účinnost těch, těchto hnojiv, aby byla také odolnost, se zvýšila odolnost rostlin vůči chorobám, ale neměla by tam být nějaká mezera, aby produkty, které mají sloužit na ochranu e, zvířat, se po nějakým způsobem potom proklouzly a dostávaly se přes toto nařízení. Paní Perik. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já eh, mohu souhlasit eh, s mnohým, co říkala paní Kartiny, ale pan Hautema a další. To hovoříme teď o velmi důležitém nástroji. Projeví se to i v předvolební kampani v venkovských oblastech Nizozemska. Hovoříme o hnojivých látkách. Evropa potřebuje Eh, účinná eh, hnojiva, proto bychom eh, chtěli stimulovat produkci v našem regionu a to stávající nařízení už je zastaralé. Celá řada aspektů vůbec není pokryta. <clears throat> Musíme podporovat používání organických hnojiv. Má to, je, měli bychom zúročit to i v rámci oběhové ekonomiky, chceme to všichni <clears throat> a byrokracie by eh, tomu neměla dále bránit, měla by, měli bychom mít snažší systém, měli bychom eh, to dělat v souladu s eh, principy oběhové ekonomiky, jak řekl Franz Timmermans. <clears throat> Takže bychom měli usnadnit recyklaci těch látek, sledovat životní cyklus chemických látek <clears throat> a také jak získávat výživné látky z vedlejších produktů eh, živočišné produkce. Takže se musíme podívat na koncentrace eh, například kadmia a dalších eh, látek. Já jsem velmi rád, že paní zpravodajka mm, to tam zahrnula a že to podporují ostatní. <clears throat> Musíme také mít dobrý systém organizace, který umožní, že se všemi eh, hnojivými látkami bude zacházeno stejným způsobem. Měrnice o nitrátech představuje znevýhodnění pro ty organické formy hnojivých látek a to tak dále být nemůže. Měli bychom to podřídit splnění toho cíle a měli bychom to promítnout do způsobu kontroly na jejich výkladech, pokud jsou rozložitelné během dvou let, a, tak by to mělo být možné. Měl jsem se tady podívat na proveditelnost, to se stojí na další aspekty. Měrnice o nitrátech a to kadmium, jen ten cíl 20 mg v kilogramu fosfátu, to není e, rozhodně e, ekonomicky proveditelné. Mě by zajímalo, co nám k tomu řekne komise, protože zemědělci tomu zatím mají pozitivní přístup, ale my jim to rozhodně nechceme eh, znemožňovat nebo komplikovat. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji také Elizabetě Gardino. A souhlasím s, ní, že, souhlasím s ní, že je třeba najít nějakou eh, rovnováhu mezi těmi technickými možnostmi, mezi těmi hospodářskými aspekty a tou uh, nezbytností co nejvíce redukovat ty škodliviny. A já jsem si také přečetl to, co v tuto chvíli vyslala do světa paní Běnkovská, ale chci říci, že Evropská komise musí řádně reagovat na výhrady, které zde zazněly jak ze strany paní Gardíny, tak také ze strany dalších kolegů. Uh, to znamená, existují tyto alternativy vůbec i v souvislosti tedy se, se zeměpisným původem, to je samozřejmě také otázka, která zde vyvstává. A jak to vypadá také s intenzivním využíváním CO2 či eh, produkcí CO2. Jako lékař mohu říct, že ano, kadmium je velmi eh, škodlivá látka. Eh, používá se, nebo v podstatě je důležitá i v souvislosti s různými velmi zásadními zákroky do nervového systému a jiných zásadních částí tela, takže těch 40 mg, to si myslím, že už by bylo proveditelné. U těch 20 mg tady už je spíš eh, ta otázka, kdy, za jak dlouho, ale je třeba si také zodpovědět tu otázku, co se stane, když v podstatě ty cíle nesplníme do toho určeného eh, data. To znamená, že si myslím, že je tady opravdu velmi mnoho podnětů k zamyšlení a byl bych velmi rád, kdyby Evropská komise opravdu řádně zareagovala na všechny výhrady a námitky, které které zde zazněly. Děkuji. A, a paní Grostat jako poslední. Děkuji, paní předsedkyně. Jak to říkali ostatní přede mnou, tak já bych chtěla podpořit naši zpravodajku, paní Gardiny, protože ve svém návrhu se snaží o dosažení rovnováhy mezi eh, těmi ambiciozními návrhy, ale aby také byly proveditelné, realistické. U takového tématu je to velmi obtížné. Samozřejmě se všichni shodneme na tom, že musíme přemýšlet o těchto otázkách a musíme si uvědomit, jak je to všechno propojeno eh, s tím naším cílem oběhové ekonomiky, jak to musí být provázáno, jak se to postupně zavádí. Nicméně u tohoto eh, tématu, a samozřejmě chci hovořit o těch znečišťujících látkách, zejména o kadmiu, což je asi ten nejcitlivější problém. A Petr Líze to teď právě e, popsal, jak škodlivé to může být pro veřejné zdraví a pro životní prostředí. Jsme ve výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví takže nemůžeme ignorovat tu otázku eh, veřejného zdraví a proto podporuji ten ambiciozní cíl snížit množství kadmia v hnojivých látkách, ale stejně tak musíme chápat, že to má také určité geopolitické dopady. A eh, paní pravodajka to vysvětlila velmi dobře, že to Eh, množství kadmia se liší podle toho, kde se ten fosfát těží a přitom ty hlavní dodavatele jsou eh, státy v severní Africe nebo Rusko. Ve státech severní Afriky je to ten takzvaný těžký fosfát, zatímco v Rusiu to množství je nižší, eh, množství kadmia je nižší, ale to zásobování z Ruska samozřejmě může představovat eh, zdroj znepokojení, protože si musíme vědět ten geopolitický kontext, který všichni dobře známe, ale na druhou stranu, i kdybychom chtěli co nejvíce snížit to množství kadmia v nových látkách, tak musíme zase zohledňovat potřeby zemědělců, kteří kolikrát nemají bezprostřední alternativu, kterou by to mohli nahradit. Takže musíme najít nějaké řešení, které na jednu stranu umožní chránit veřejné zdraví, povzbudí rozvoj eh, technik, těm nových technologií, dekadmizace, ale neměli eh, bychom usilovat o nějakou brutální, eh, radikální změnu. Takže nám komise musí říct, jestli ty technologie, které by umožňovaly odstraňovat to kadmium z fosfátu, už existují, jestli jsou použitelné, tedy že tedy nepovedou k přílišným nákladům pro ty zpracovatelské podniky. A k návrhu paní Gardiny, aby se maximální množství stanovilo na 60 mg v kilogramu fosfátu, s tím, že by se to eventuálně změnilo, ale musíme se zamyslet nad tou lhůtou, nad, tím, eh, nad tou dobou, eh, do které bude potřeba to splnit. Těch 12 let mi přijde jako příliš dlouhé, takže já bych potřeba vědět, proč to není možné trochu zkrátit. Eh, víme, že tím hlavním výborem je IMCO a my na výboru ENVY bychom měli se zejména eh, zasadit toto, abychom předkládali ambiciozní návrhy, abychom donutili výbor IMCO zohlednit naše připomínky a prioritu v oblasti veřejného zdraví. A teď eh, dáme slovo komisi. Máme tady pana Liho. Děkuji, paní eh, předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci. Já bych nejprve chtěl poděkovat eh, za tuto příležitost eh, vystoupit v této debatě o nařízení o hnojivých látkách. Jak se asi všichni uvědomují, je to velmi komplikovaná problematika, je možné k tomu říci Eh, hodně. Já to nebudu protahovat a chci eh, se věnovat těm zásadním bodům. Jak víte, ten náš návrh lze shrnout do dvou hlavních cílů. Za prvé to zajištění co nejvyšší možné úrovně zdraví a životního prostředí a druhý cíl je zajistit eh, využívání druhotných surovin a jejich recyklaci. A na tento návrh tedy musíme polížet spolu do těchto dvou cílů a nemůžeme eh, přistoupit na změny, pokud pro ně není dostatečné odůvodnění. Chci poděkovat paní zpravodajce za to, že ve, e, předkládá některé zlepšující, z, pardon, pozměňující návrhy, které zlepší návrh komise, například úpravy definic, poukaz na již používané definice, a na to, že chce změnit tu definici na minerální hnojivé látky místo organické. No, jsou tady některé věci, které jsme nebyli schopni úplně posoudit, protože eh, nebyly jasné ty důvody pro ty změny. Například pravidla pro, pro mm, a musíme si uvědomit, že ten hlavní cíl návrhu komise by neměl být změněn. Tím se dostáváme do, ke třetí kategorie pozměňovacích návrhů, to jsou návrhy, kde naše analýzy ukazují, že ten eh, hlavní cíl by byl ohrožen. A já bych eh, chtěl upozornit na pět věcí, které nás nepokojí nejvíce. My jsme velmi překvapeni s návrhem, který chce Mění to eh, odkazy na pesticidy. Závěsím řízení o nebe. Musíme si uvědomit, že výrobci by tak mohli uniknout režimu přísné kontroly eh, vylíbající zařízení o pesticidy, A že by tedy mohli ty svoje produkty přesunout pod eh, lehčí režim regulace. Autorka také to chce rozšířit některé chemické látky, což by znamenalo, že žádný orgán nebude mít na starosti to komplexní posouzení dopadu. A my máme obavy, že by to mohlo mít dramatický dopad na lidské zdraví a na životní prostředí. A nemáme žádné eh, poznatky o tom, že by se to eh, hodnotilo. Potom biostimulační látky, ten zprávě se hovoří o tom, že by to mohla posouvat EFSA. Podle nás to není ale vhodné řešení, protože EFSA je poradní orgán, není to eh, eh, rozhodovací orgán a vztahuje se to, eh, mohou by vstovat pouze mikroorganismy, ale ne chemické látky. Chtěl bych důraznit ještě jednou, že podle nás by se tím dramaticky snížila úroveň ochrany a to způsobem, který nemůžeme úplně vyhodnotit. Další věc, jak asi už víte, nám jde o kadmium jeho e, vliv na zdraví a na životní prostředí. Ty mezní limity ve výši 60 mg e, nebudou dostatečné a nebudou znamenat nějaké reálné snížení, protože by to představilo pouze 80, 8 eh, fosfátových hnojiv na trhu. 60 mg by znamenalo, že by nedošlo ke, ke snížení eh, výskytu kadmia v potravinovém řetězci. Už několik studií to demonstrovalo. Pouze snížení na 20 mg by mohlo, v dlouhodobém výhledu by mohlo vést ke snížení jeho výskytu v zemědělství. Jak už bylo vysvětleno několikrát v minulosti, snížení kadmia je možné, také u fosfátových eh, hnojivých látek. A výrobci jsou připraveni k investicím do dekarbonizace. Je tady řada produktů, které kadmium obsahují. Tam už eh, se rozhodlo o jejich odstranění a proto si myslím, že bylo dobře to eh, tak ponechat ve výrobcích, které mohou skončit v organismech nebo v životním prostředí. A teď to, ten časový harmonogram, víme, že ty technologie musí existovat, ale nejsou možná úplně na vyzrálé, protože my proto chceme ponechat eh, nějaký čas na to, aby ty eh, technologie byly nákladově efektivní, to se bude vyžadovat určitý čas. A proto Eh, navrhujeme to 12-leté období pro dosažení cíle 20 mg. To by nebylo tedy do roku 2030. To znamená dostatek času na to, aby se dále rozvíjely technologie, které ještě existují, aby byly udržitelné nebo proveditelné i v průmyslovém měřítku. ale těžko se to odhaduje. My si myslíme, že 12 let je rozumná, rozumný časový rámec, aby eh, se to mohlo používat v eh, masovém měřítku. Sice nákladu, já teď eh, nemohu vás nějaké přesné číslo, ale ty informace už jsme vám poskytli, už jsme to poskytli té pracovní skupině. Tedy předseda paní zpravodajka na konci ledna. Věříme tomu, že Eh, se podaří ty náklady snížit, a to z dvou důvodů. Čím eh, víc rozšíří používání určitých technologií, tak tím eh, nižší jsou potom náklady. A za druhé, chtěli bychom na trhu zavést novou kategorii hnojivých látek, které vznikly se sekundárních eh, surovin v rámci oběhové ekonomice, což by mělo vést k tomu snížení množství potřebných eh, nových látek na bázi fosfátu. Takže ty budou nahrazeny jinými a tím pádem to povede ke jejich snížení. Třetí bod je dopad některých pozměňovacích návrhů, které nejsou eh, v zájmu <clears throat> zavádění oběhové ekonomiky. Musíme eh, postarat o to, aby organické hnojivé látky byly nezávadné pro uživatele, pro životní prostředí a potravní řetězec, ale některé pozměňovací návrhy, které vytvářejí určité požadavky na organická hnojiva, nejsou hodná, protože zavádění přísnějších limitů by nebylo dobré, protože je možné tady zahrnovat pouze ty e, látky, které je možné posoudit, takže musí mít jasně definované komponenty. Některé z těch pozměňovacích návrhů by otevřely možnosti pro využívání celé řady eh, živočišných vedlejších, vedlejších produktů, kde nejsou známé jejich rizika, proto není možné posoudit a regulovat. A můj pátý eh, bod se týká kritérií biodegradability. My se snažíme snížit výskyt mulče. Ehm, a tento cíl abychom měli dodržovat. Neměli bychom podporovat znečištění životního prostředí. Myslíme si, že ehm, máme před sebou ještě hodně práce. a měli bychom všichni se o to, aby se neohrozili ty hlavní eh, cíly. Jsme otevření a flexibilní eh, či zlepšování našeho návrhu, jak už jsem říkal na úvod. Eh, některé z těch aspektů návrhu jsou dobré, ale my si myslíme, že bychom se neměli v žádném případě dotýkat toho principu vysoké úrovně lidského zdraví a životního prostředí a neohrozit eh, opětovné využití sekundárních surovin. Víme, že je to provázáno s dalšími oblasti regulace a měli bychom se vyhnout právním eh, dvojznačnostem a problémům v implementaci. Takže na závěr chci říct, že se těším na další debatu a děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji a předám slovo paní zpravodajce. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. V první řadě bych velmi ráda poděkovala všem svým kolegům za všechny připomínky. Já jsem samozřejmě naslouchala všem svým kolegům velmi bedlivě a pozorně. Samozřejmě, že nám všem jde o dosažení toho stejného cíle a nebudu to opakovat, protože to zde už několikrát zaznělo a jsme si toho vědomi. Ale musíme se musíme se ujistit v tom, že opravdu dosáhneme toho co nejlepšího výsledku. Zaznělo to velmi mnoho věcí, několik bodů, eh, které můžeme projednat trošičku hlouběji později. Co se týče toho kadmia, tak se asi všichni shodneme na tom, že jde opravdu o to nejcitlivější téma. A to je přesně to, co jsem se také snažila zdůraznit ve své zprávě. Je to přesně eh, ta otázka, na kterou se musíme zaměřit, chceme-li opravdu dosáhnout toho co nejlepšího možného cíle. A poté, co jsem tedy vyřkla toto, tak eh, mám zde několik připomínek pro Evropskou komisi. Ty studie, na které vy se odkazujete, to znamená ty studie, které tvrdí, že 20 mg je ten minimální obsah, který potřebujeme, tak abychom dosáhli těch našich cílů tak já s tím pořád ještě úplně nejsem stoprocentně srozuměná, nebo mohli byste nám k tomu ještě něco říci, protože já jsem se vyslechla názory velmi mnohých odborníků a vědců v Itálii, nicméně k takovému toho závěru jsem nedošla. To znamená, pokud byste měli kopii těchto studií, tak bych byla velmi ráda, kdybyste nám je poskytli k dispozici, protože si myslím, že by nám mohly opravdu velmi pomoci při dalším zpracovávání toho, této zprávy. Evropská komise také zmínila některé ty pozměňovací návrhy, které jsem předložila. A e, u některých těchto pozměňovacích návrhů jste říkali, že jdou proti e, těm hlavním cílům tohoto nového nařízení ale vy jste mě neinformovali o tom, že takový to stanovisko zastáváte, to znamená, že těžko vám to v tuto chvíli mohu vyvrátit. Možná, že jde pouze o otázku formulačního charakteru. Možná, že opravdu došlo opravdu prostřednictvím nějaké takovéto redakční chyby, protože já si opravdu neuvědomuji to, že bych zastávala to, co vy tvrdíte, že zastávám, ale nevím, možná, možná to opravdu vychází z nějakého neporozumění. Já opravdu souhlasím eh, s těmi cíly a závěry tohoto nařízení. Já jsem ze severovýchodní Itálie, kde oběhové hospodářství aplikované na hnojiva je něčím, co už je zcela reálné. Je to něčím, co se stalo opravdu zkušeností velmi mnohých lidí, velmi mnoho malých a středních podniků, se už těchto pravidel drží a soustředilo se v posledních eh, letech na vývoj a rozvoj v tomto odvětví a mohu pouze zmínit Padovu či Boloňu. A to je to, co jsem chtěla říct a co se ty, týče plastu a biologické rozložitelnosti, tak jistě víte, že to je téma, kterému jsme se velmi intenzivně věnovali i v průběhu posledního mandátu. My jsme v podstatě chtěli ještě daleko více podpořit právě biologicky rozložitelné plasty, které by mohly zastoupit ty současné nerozložitelné plasty. A já jako Italka jsem také za to opravdu se velmi zasazovala, nicméně jsem musela čelit čelit opravdu velikému tlaku ze strany jiných členských států, ale také ze strany dalších výborů. Tudíž já doufám, že se nám podaří tady v tuto chvíli opravdu vyjasnit to, toto, co mně připadá jako nedorozumění. To znamená, já vám opravdu velmi děkuji a dovolte mi, abych ještě jednou zopakovala, že si myslím, že to je téma, na kterém ještě musíme hodně intenzivně pracovat, chceme-li opravdu dosáhnout těch eh, nejlepších eh, prostředků. Je to mnohovrstvé téma, opravdu velmi obšírné, eh, komplexní, protože tady samozřejmě se odráží tolik různých skutečností v tom celém, že se musíme opravdu ujistit v tom, že opravdu budeme i nadále podporovat ty osvědčené postupy, postupy a tam, kde vůbec ty osvědčené postupy ještě aplikovatelné nejsou, tam musí být začít, tam musíme začít s tou aplikací. Děkuji. Děkuji, máme tady 7. března v popoledne jako lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů a pokračujeme dál. Hovoříme tady v tuto chvíli o podpoře a ochraně tuňáka. Takže prosím, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh Evropské komise se snaží v podstatě tady hovořit o transpozičních eh, pravidlech pro velmi jaksi vysoce migrační druhy nějaká Samozřejmě víte, že tady existuje také Mezinárodní komise pro ochranu nějaká v Atlantiku, ICAT, se kterou Evropská unie eh, spolupracuje od roku 1997. Tak a jakým tady máme cíl? Tady jde samozřejmě o podporu biodiverzity a rybolov, který by šel v soula, ruku v ruce eh, s pravidly společné politiky eh, rybolovu. Nicméně tady v tuto chvíli není úplně zcela jasné, jaká doporučení je nebo chceme tady vůbec eh, transponovat protože tady máme eh, různé eh, jak si návrhy, máme tady jak si právě různé druhy tuňáků, to znamená, máme tady opravdu velmi, velmi zranitelné eh, druhy, jako jsou žraloci, mořští, pláci a ptáci a želvy. Nicméně eh, vůbec tady není pokryt tu nějak modroploutví. Hovoří se tady o tu nějakou velkookem, tu nějakou žlutoploutvém, pruhovaném a mečounu obecné marlínově a marlínově bělavém, ale vůbec se tady nehovoří o tu nějakovém modroploutvém. Já si myslím, že je velmi důležité se podívat na ty společné kontrolní mechanismy, to jsou tudíž i ta plavidla, která plují pod eh, plavou eh, pardon, vlajkou třetího státu. To znamená, je to tady třeba opravdu rozšířit i na tyto nejpozději zmíněné lodi. To znamená, ta, ten rozsah působnosti musí pokrývat právě i tato plavidla. A dále, jedna věc, která je pro náš výbor NB zcela relevantní, je třeba si tady uvědomit, že tady chceme také eh, nezávislý vědecký eh, program pro monitoring a kontrolu. To znamená, tento program musí zajistit spolupráci odborníkům která bude zajišťovat také budoucí udržitelnost a efektivnost eh, eh, rybolovu. Ve chvíli, kdy jde o inspekci plavidel, které eh, plují pod, třetí, pod vlajkou třetí země, tak to je opravdu velmi zásadní a citlivé téma, protože tady hovoříme o pravidlech, která již existují, ale nejsou vždy dodržována. To znamená, my jsme se samozřejmě touto otázkou zabývali. Jelikož návrh komise vychází tedy z toho, na čem se už ICAT e rozhodl, tak tady v podstatě existuje takový jeden e, velký e, mrak. Já vůbec, jak si tady neschledávám smysl v tom předkládat nějaké celá zásadní pozměňovací návrhy, je třeba samozřejmě zanalizovat ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy, ale my už jsme některé pozměňovací návrhy předložili, jejichž cílem je v podstatě hlídat hlavně ty nejohroženější živočišné druhy, které jsou velmi často často eh, vylovovány jako vedlejší eh, úlovky a proto potom je třeba se podívat samozřejmě ještě na to nařízení 1230 z roku 2003. A pan eh, Patričel, paní, paní Gardíny za pana Patričela, prosím. Ano, děkuji, děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, já v tuto chvíli přečtu text pana Patričeliho, který mi eh, dal, přijde trošičku později. On chce poděkovat ředitelství, generálnímu ředitelství Mare za tuto skvělou eh, práci a paní Briano za pozměňovací návrhy, které jsou zcela v souladu s tím původním textem, který předložil, eh, předložila Evropská komise. Když se podíváme na tu, to stanovisko paní Briano, tak chci říci, že co se týče těch úvodních ustanovení, tak ano, eh, pan Patriciano tady eh, si váží těchto návrhů, nicméně připravuje pozměňovací návrhy, které by se týkaly těch těchto eh, návrhů, konkrétně návrhů 3 a 4, to znamená tam, kde se hovoří o těch eh, právně závazných doporučení ICAT. Dále, co se týče článku 4 a definic. Pan Patriciano by chtěl eh, pozměnit pozměňací návrhy 8 a 9. Rád by využil definice, které již existují a které jsou implementovány eh, eh, ze strany EU a FAO. Co se týče těch dalších pozměněných článků, tak E, u většiny případů jde pouze o lingvistické změny, tedy změny redakčního charakteru, ale samozřejmě, že se bude muset ještě vypořádat s některými výhradami a námitkami, Eh, kolegů. Takže pan Patričelo si myslí, že jde o text, který se ubírá tím správným směrem a, prostřední, a děkuje tedy za tu dnešní debatu a doufá, že co se týče té implementace, eh, která by měla tady pro, být prováděna na základě pozměňovacích návrhů, tak eh, doufám, že tedy se, se nám podaří eh, vytvořit eh, konsenzuální text, který bude přijatelný pro všechny. Děkuji. A paní Engstrom jako další řečnice. Děkuji. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Renata Tambriano odvedla velmi dobrou práci a já jí gratuluji. Myslím si, že obecně lze říci, že je to velmi dobrá zpráva a můžeme ji tedy z obecného hlediska podpořit. Nicméně bychom rádi posílili některé body. Takže můj č- eh, nejoblíbenější článek 17 v tom základním nařízení o eh, společné eh, politice rybolovu, takže tady si myslím, že je to něco, co bychom měli zohlednit. A pan Mato to má také ve svém návrhu a hovoří se tady o těch um, jaksi speciálních metodách eh, rybolovu, které mají snížit negativní dopad na životní prostředí. Byl to v podstatě pozměňovací návrh, který vycházel z podnětu zelených a který se stal také součástí článku 17 a já jsem opravdu velmi ráda, že i takovéto návrhy získávají v EU stále větší a větší podporu. Takže teď ještě velmi stručně další eh, články, u nich si myslíme, že paní Briano udělá opravdu velkou, eh, velmi dobrou práci. Je to článek 14, eh, dále článek 16, eh, který se týká článku 41.2. Tady hovoříme o těch hnízdících želvách a jejich zranitelnosti a ještě několik obecných připomínek. Tento návrh Evropské komise se snaží aktualizovat v podstatě ten návrh řízení či regulaci o kontrole a monitoringu a fungování zmíní IKATu. A my se ptáme, proč až v tuto chvíli, ve chvíli, kdy hovoříme o něčem, na čem se eh, shodlo, eh, shodl mezinárodní orgán, se kterým eh, spolupracujeme. Proč nám to vlastně trvalo všechno tak dlouho? A jinak mohu říct, že to můžeme všechno podpořit a děkuji vám. Já vám také děkuji. A paní, paní Donano. Já vám děkuji, paní předsedkyně, paní zpravodajko. Já skutečně vítám tuto zprávu, protože zapadá do naší celkové snahy o ochranu um, těch um, mořských zdrojů a celkově eh, udržitelnému rybolovu využívání moří. Máme tu společnou rybolovnou politiku, která v, eh, v, v exkluzivní kompetenci Evropské unie. A ta musí být vedena tak, aby to bylo v harmonii s cíly členských států. A přijímám, tak, připomínám nepříjemnou eh, skutečnost, že ehm, tedy teď došlo ehm, eh, k odchodu ehm, jednoho, jednoho státu jako předtím Gronska, tedy z prostoru Evropské unie. Máme tady konvenci CISTA, eh, která právě mimo jiné se vztahuje i na Tuňáka, na vůbec ochranu zdrojů a připomínám, že eh, doporučení eh, mezi eh, vládních organizací, organizací jsou závislé tedy na dohodě členských států této umluvy. A také jsem upřesnila, že pouze z důvodu současného primátu evropského práva doporučení cesty musí být transponovány do evropského práva. A pokud jde o delegované akty, tak je na místě, aby parlament a rada zajistili, aby tyto pravomoci se týkaly pouze těch neesenciálních eh, aspektů. Eh, musí se tu také řešit eh, tedy to, že se eh, vyvíjí celá záležitost poměrně rychle. Dále, pokud eh, jde o eh, podmínky uplatňování nařízení, tak parlament podle mě musí striktně kontrolovat implementační akty komise. A dále z administrativního hlediska ta zpráva, kterou každoročně podávají členské státy komisi, představuje velkou zodpovědnost ať už eh, jde o sledování plavidel, eh, a, nebo úlovku v oblasti cesta, nebo například eh, pozorování týkající se vykládek, vykládek zákazu um, um, přepravy některých druhů ze středního moře, středozemního moře to všechno představuje významnou eh, eh, zátěž. A naše má země, která je čistým přispěvatelem do Evropské unie, a to v hodnotě několika miliard, stejně jako Dánsko, Spojené království, Švédsko a Nizozemsko, eh, tak máme za to, že je normální, aby Evropská unie finančně a konstantně podporovala státy, když se to týká, v, při výkonu těchto administrativně náročných úkolů, i když samozřejmě má eh, exkluzivní eh, pravomoc v oblasti, strado, v oblasti rybovolu. Jinak eh, vítám zprávu, pokud jde o technické otázky, ale přesto jsem si dovolila vysvětlit, že je samozřejmě důležité vzát, vzít v potaz u lovných prostředků některé důležité aspekty, jako je například hloubka, v níž fungují, protože to může mít eh, dopady na mořský ekosystém. Takže děkuji a nyní komise. Pan Jesen. Thank you, Madam Chair. Um... Děkuji. Takže pokud jde o komplexnost, vzhledem ke komplexnosti této celé kapitoly, tak jsme spokojeni s tím konsolidačním procesem s eh, spolulegislátory, protože to bylo řešeno velice hladce a v duchu spolupráce a kompromisu. Chceme rovněž poděkovat paní zpravodajce za eh, zprávu celkově se nám jeví jako konstruktivní a pozitivní. Dovolte jen několik eh, stručných připomínek a pak ještě několik konkrétních otázek k pozměňovacím návrhům. Již od samého začátku bylo jasné, že to bude eh, poměrně náročná výzva jak pro členské státy, tak pro spoluzákonodárce, vzhledem k tomu, že se tu počítá eh, s transpozicí mnoha nástrojů když některé už byly částečně implementovány, ale mnohé z kontrolních pravidel již byly ustaveny buď kontrolním nařízením Evropské unie, nebo takzvaným nařízením IUU. Takže z čeho vycházíme v naší práci? Jsou to dva základní eh, principy. Jednak striktní transpozice. Eh, opatření ICAP a dále zohlednění legislativního kontextu. To znamená, aby nedocházelo k repeticím, eh, k opakování nebo k, nějakém, k, něčem, k nějakým rozporům se stávajícím AKY. Zazněla tu kritika, že možná nebylo až tak snadné chápat, co se čím transponuje. Chci obrátit vaši pozornost na to, že tu máme srovnávací tabulku, kterou jsme dali parlamentu, kde jsou tyto přesné odkazy. Já doufám, že to bylo dáno k dost, i k dispozici toho, tomuto výboru. Myslím, že to je poměrně užitečný dokument, z, z kterého mohou poslanci vycházet a z kterého jasné, jasné, co se kde dělá. Ještě pár poznámek k těm samotným pozměňovacím návrhům. S většinou z nich nemáme žádný problém. Ale pokud je rozdělíme do dvou skupin, tak eh, jsou tu některé, které se týkají, které jsou spíše tedy právní povahy. Číslo 3 k eh, bodu odůvodnění 9a, to je bod eh, odůvodnění, kde se nám to nejeví úplně jasné, může to být i matoucí, vzhledem tomu, že se tu hovoří o prováděcích opatření, které musí být řešeny i, i vnitrostátními orgány. Bylo by to možná záhodno eh, sformulovat jasněji. Za druhé, tři botodůvodní deset. 10. Myslím si, že rozsah těch delegovaných a prováděcích aktů je definovan v příslušných článcích a nemusí zahrnovat také anexy. Takže můžeme to samozřejmě upřesnit ale musí to potom zmizet i z těch příloh. A pak 14.3, tam eh, jsou odkazy na 11.85, eh, kde se nám to zdá nadbytečný tento odkaz z roku 2003 a dále pozměňovací návrh 21, 22, 23 a články 72, 73 které se týkají eh, opět eh, delegovaných aktů. Tady stále ještě konsultujeme s právními službami, ale vycházíme z toho, že pokud je to v souladu s meziinstituční dohodou, je to, tak je to z našeho hlediska v pořádku, ale přece nám to musíme prověřit. Pokud jde o technické návrhy, tak i tady je několik pozměňovacích eh, návrhů kde je taková eh, trošku dvojznačnost, že to není úplně definováno, například jedenáctka, devět, dva, tam je v tom slovo environmentální u těch cílových a necílových druhů. Vzhledem k tomu, že to není v textu ikatu. no tak se nabízí otázka, co k tomu vlastně přidáváme nad rámec ikatu. Ehm, v tom by bylo dobré rovněž jedna trochu jasno. Dále pozněvací návrh 12, tam je e, odkaz na ty nejhodnotnější druhy, takže to též, myslím, že to není z textu IKATu. A bez definice to není úplně jasné, co je tam oproti tomu textu IKATu. A 16, kde se hovoří o doplňku, kde máme e, tedy zabránit těm praktikám Eh, které poškozují hnízdící želvy a další organismy, tak vzhledem k tomu, že se tu nespecifikuje, jaká konkrétní opatření se mají přijmout, tak to může vyvolávat spíš více zmatení než jasnosti. Ale jinak jsme pochopitelně k dispozici, pokud jsou tu konkrétní věci, o kterých chcete hovořit. Děkuji. Jistě všechny tyto podrobnosti můžeme probrat eh, samostatně s paní zpravodajkou. Very quickly. Ještě vám dám závěrem slovo na uzavření diskuze. Děkuji. Chci poděkovat všem kolegům za návrhy a i nadále jsem vám k dispozici při práci na eh, kompromisních návrzích. Chci poděkovat také komisi, které jsem rovněž k dispozici, abychom si eh, vyjasnili některé eh, aspekty, které nejsou možná ještě úplně jasné. Takže všem přeji dobrou práci a eh, samozřejmě snažíme se dospět k kompromisním textu, na čem se shodujeme, abychom vyřešili veškeré aspekty, kde ještě zůstávají nějaké pochybnosti. Takže máme tady lhůtu pro pozměňovací návrhy. E, a nyní máme další bod e, a dávám rovnou slovo panu Gebrandemu. Děkuji. Vy jste tu nebyl na začátku, když jsme změnili, když jsme měnili pořád jednání. Žádný problém, my jsme maximálně flexibilní. Eh, chci poděkovat všem kolegům za předložené pozměňovací návrhy, které jsem si rád eh, přečetl od krajní pravice až po krajní levici. Mění se tu například některé věci, které to oproti mému návrhu zesilňují, jinak naopak oslabují ta otázka těch um, některých flexibilních usnad, ustanovení, um, tedy některé, na základě některých ustanovení by to bylo ještě flexibilnější, než chtěla komise, na základě některých naopak méně. Obecně musím říci, že se celkově rozsah ještě rozšířil a že to bude pro mě dosti náročné, jakož to pro zpravodaje, eh, dospět nějakému znění, které eh, bude mít většinu v této sněmovně. To je jedna z věcí, kterých se obávám. Hrozí, že prostě nebudeme mít většinu. Pokud jde o některé z eh, otázek, které vnímám tady v pozměňovacích návrzích. Už jsme se bavili o návrhu zprávy minule, ale ještě bych si dovol, dovolil vypíchnout několik prvků, jich se týkaly i další pozměňovací návrhy. Takže dlouhodobé cíle. Co já mám tady velkou podporu, pokud je o zavedení dlouhodobých cílů. Já jsem přesvědčen, že to může být v našem návrhu legislativního textu na konci procesu. Dále pokud je o oznamovací eh, povinnost a plnění, to je důležitý prvek. Někteří žádali o první zprávy ještě před začátkem další fáze, jiní podporují komisi a několik z vás žádá o e, zprávy po třech letech, nikoli po pěti. Pokud jde o flexi, ty, e, tu otázku flexibility, tak my se samozřejmě nedotkneme těch cílů pro členské státy. V tomto ohledu je, existuje schoda, ale e, důležitá bude otázka toho, kde budou ty pružné body tady vycházíme z diskuzí, které už jsme vedli, které nadále vedeme s členskými státy, které se budou zaměřovat i nadále na flexibilitu. To znamená LULUCF a e, také kredity KTS V některých otázkách se flexibilita omezuje nebo eliminuje, jinde je naopak vyšší. Eh, paní předsedkyně, to je asi zatím vše, ale nejdůležitější, abychom se přidrželi pařížské dohody a těch hranic, které se eh, v ní stanoví. To znamená, musíme pečlivě zvážit jednotlivé varianty, které přichází v úvahu díky pozměňovacím návrhům tedy a začátek například výchozího data, to by mohlo ohrozit pařížskou dohodu a její cíle. Protože pokud nebudeme řešit ty obrovské přebytky, které se nakupily, tak potenciálně nesplníme cíle rozdílení zátěže. Takže to je hlavní otázka, hlavní zaměření. Se budeme bavit se stínovými zpravodaji musí se tu vyřešit ještě několik eh, problémů eh, vnitrostátního charakteru. Z Itálie například eh, víme, že je tu určitý problém. Já jsem víc než ochoten pracovat na hledání řešení, stejně jako některé jiné členské státy. A nakonec samozřejmě nemůžeme vyhovět všem, bude to, nebo minimálně to bude těžké. A já se vyjádřím eh, ještě na konci, až vyslechnu ostatní kolegy. Děkuji. A dávám slovo stínovým zpravodajům, takže vás prosím, abyste omezili svou řečnickou dobu možná na dvě minuty na každého. Děkuji, paní zpravodajko, já se budu snažit opravdu hovořit co nejstručněji. Souhlasím tedy se zpravodem v souvislosti s tím, že tady to rozdělení zátěže by nemělo být pozměněno, protože je jasné, že tady Itálie stojí před problémem, protože víme, že tady eh, ta redukce, požadovaná redukce HDP je více, než eh, by měla být. Dále, co se týče tady těch redukce, té redukce emisí, tady máme opravdu velmi mnoho podmíněcích návrhů, nicméně jsem si jistá, že tady určitě najdeme nějaký konsenzus. Já vím, že Evropská komise to dělá tak, že v podstatě, že nebo v souvislosti s tím, že za několik let v podstatě očekáváme, že se velmi mnoho těch možností už nebude moci využívat a proto my tady hovoříme také o dalších doplňkových možnostech, to znamená tak, nebo s tím cílem, abychom pomohli těm státům, který, které vlastně ty cíle naplní ještě před ukončením lhůty, ale rozhodně o tom budeme dále hovořit s panem Spravodem. Co se týče toho mechanismu flexibility, tak to je jistě v podstatě ta oblast nebo to manevrovací pole, kde budeme mít jaksi největší možnosti. Také jsem zastánkyní toho, aby ty Eh, nástroj flexibility co nejrozšířenější eh, z důvodu nákladových, ale samozřejmě musí tady existovat také zcela jasné eh, monitorovací a kontrolní postupy. To znamená, že ve chvíli, kdy tady hovoříme o té flexibilitě, tak v některých oblastech se to hodně týká té naší oblasti. Takže co se týče například té zalesněné půdy a její kontroly, tak tady určitě budeme schopní nějakým způsobem dojít konsenzu, ale je třeba opravdu opět se nad podívat, jak ta situace vypadá v tuto chvíli a tu situaci zlepšit ještě před rokem 2030. Ale mechanismus absorpce. To znamená, je třeba tady opravdu rozšířit ten mechanismus absorpce, protože tady opravdu ta rentabilita existuje. A v, souvislou, v této souvislosti je třeba zdůraznit některé podměnací návrhy, la, tedy ta, ta potřeba v podstatě nutnosti zajištění dostatečného množství potravin. Myslím si, že to tady není úplně na místě. Myslím si, že to jsou pozměňovací návrhy, které Eh, by tady neměly být. Já bych je tedy nepřijala. Dále, co se týče toho stanovování cílu až po eh, roce 2003, myslím si, že hovoříme o velmi vzdáleném období. To by mohlo být hodně eh, dobrodružné. A co se týče těch delegovaných aktů, aktů v přenesené pravomoci, tak já vím, že tady v podstatě existuje ta snaha všechno, jak si přetavovat do Eh, těch právě aktů přenesené eh, pravomoci. To znamená opravdu ten přechod od eh, prováděcích aktů k delegovaným. Takže chci říci, že celkově mohu říci, že ta kvalita těch pozměňovacích návrhů je obecně velmi vysoká a jsem si jistá, že se nám podaří najít konsensuální řešení. A tam je třeba zohledňovat to, že tento návrh velmi úzce souvisí také s NUFem. Děkuji mnohokrát. Uh, Děkuji, paní Dali. Děkuji. Takže eh, krátký přehled našich pozměňovacích návrhů. Začnu od začátku, že zmíním obecnou zásadu eh, podporujeme delší trajektory, protože myslíme, že z toho bude, vznikne lep, větší předvídatelnost pro členské státy i investory a posílí to investice do infrastruktury, eh, budov, zemědělství a průmyslových procesů. Takže k některým pozměňovacím návrhům, jednak pozměňovací návrh, který se týká obecných cílů nařízení, Eh, pozměňovací návrh, který je v souladu s přístupem zpravodaje, to znamená, abychom ty trajektorie eh, přiblížili těm 80 až 95 eh, do 2050. A pomocí tohoto přístupu myslím, že můžeme Evropu nasměrovat k, ke splnění pařížských cílů. Pokud jde o změnu toho počátečního data, tak navrhujeme snižující se, klesající eh, trajektorii, která by realističně odrážela stávající situaci, zabránila nad eh, hodnocením uhlíkovým rozpočtu. Já se tady chci dnes zaměřit a samozřejmě se budu těšit i na eh, názory dalších zpravodajů na ty sektorové cíle. Stávající návrh stanovuje národní cíle do roku 2030 na národní úrovni, ale to jsou celkové obecné cíle, které nestanoví specifické cíle pro jednotlivé sektory. A vzhledem tomu, že toto nařízení pokrývá sektory, jako je doprava, zemědělství, eh, odpady, tak každý sektor musí samozřejmě přispívat svým dílem. A pak eh, to bude převedeno do národních eh, politik, kde budou členské státy eh, nastavovat pravidla ve všech těchto sektorech. Takže tu specifický, by tu měl být specifický sektor i pro jednotlivé klíčové sektory. A pokud jde o plnění a jeho kontrolu, podle návrhu komise se takové prověrky dělají pouze jednou, jednou za pět let a postihy budou uplatněny v roce 27 a 32. Naše podměňovací návrhy eh, odbourávají tato dvě data. Považujeme plnění za oblasti, které by musí být posíleny, aby se eh, zajistilo splnění všech cílů. Doporučujeme, aby to bylo každoročně. Doporučujeme přeskum každé tři roky a kde je to nezbytné, tak by přeskum měl být doprovázen legislativními návrhy. Tříleté období by, myslíme, nebylo z hlediska administrativy příliš náročné, ale zároveň by to řešilo jakékoliv eh, zaostávání v čase. Takže chci zdůraznit, že mělo by být v zájmu všech zajistit, aby toto nařízení splnilo cíl a samozřejmě spolupracovat e, se spravodajem a stínovými spravodaji. Mr. Dorman. Dorman. Děkuji. Dnes e, to prodáme velmi důležitou problematiku. E, Promítne se to také do situace ve volbách v roce 2019. Jde o, musíme vést debatu o tom, kterých sektorů se to má týkat. Chtěl bych hned na úvod eh, říci, že samozřejmě kolikrát jde o velmi technické záležitosti a bylo by dobře, kdyby to rozdělení břemene eh, bylo formulováno jasnějším způsobem v souladu s eh, dohodou z Paříže. Mě by také zajímalo, jak ta pařížská dohoda, jaký bude mít dopad na výrobu potravin. To je uvedeno v článku 2. A také, jak můžeme snížit emisi CO2 bez toho, aby to poškodilo výrobu potravin. Myslím, že máme morální, ale i právní povinnost toto zajistit. Abychom mohli splnit dohodu z Paříže, musíme se zaměřit na praktická opatření, která by tomu měla zabránit a zabránit nedostatku nebo zdražení potravin v některých zemích. Je to, protože to by šlo proti duchu pařížské dohody. Městská produkce v některých zemích, například eh, v Dánsku, je velmi ekologická. A kdybychom tady také na ně aplikovali přísná pravidla, tak by to eh, bylo velmi škodlivé. Proto bychom měli umožnit eh, velkou flexibilitu, ještě ji zvýšit, než se navrhuje, a stáhnout to i na země, které již v minulosti přizpůsobily své výrobní postupy ekologickým eh, um, pravidlům. A měli bychom spolu komunikovat na stejné úrovni, měli bychom usilovat o co nejspravedlivější rozdělení eh, břemene, tak tomu dosud až tak nebylo v oblasti boje proti klimatickým změnám. A je potřeba se dohodnout na tom, jak teď eh, provádět prakticky dohodu z Paříže. Děkuji. Pan Eichhout. Oh, sorry, I thought Mrs. Kanechna is not here. Now you... Myslela jsem, že tady paní Konečná není, ale je tady. Předsedkyně, už jenom velmi stručně, protože těch pozměňujících návrhů je téměř 300 a pevně věřím, že v týmu eh, s šedou zpravodajů se s nimi popereme. Já jsem moc ráda, že ve směs plynou k tomu, co by mělo být tím naším cílem. To, znamení, to znamená nejenom splnění pařížských závazků, ale také eh, jakési propojení všech těch dokumentů, které v této chvíli přijímáme, protože tohle to není uh, dokument sám o sobě. Prostě on má vazbu jak k z minulého měsíce nebo z tohoto měsíce schválenému EU ETS, tak k dalším připravovaným opatřením. A myslím si, já tam já vidím snahu pana zpravodaje, abychom propojili ten systém a dali ho dohromady, protože to je velmi důležité. My nemůžeme říkat, že teď řešíme jednu věc a nedívat se na to, jak eh, podobný problém řešíme v něčem jiném. To, co nicméně já musím za nás říct, je, že uh, Eh, přestože tady všichni kolegové se ve svých řečích shodli na tom, že eh, musí být vše spravedlivé, tak zároveň si vlastně říkají o výjimky. A já mám čím dál větší problém s těmi výjimkami, protože Eh, já chápu, že se ne vždy v těch dokumentech jsme schopni zavděčit všem, ale takové výjimka sem, výjimka tam, holanděné, italové, já nevím kdo další, mi to přijde prostě hrozně nefér. My jsme to teď zažili u toho definitivního hlasování EU ETS, kdy na základě pomoci jedné zemi jsme poškodili osm dalších. A já bych se velmi nerada dočkala něčeho podobného právě u této, eh, u této směrnice, protože si myslím, že výjimky vždy plodí pouze jakousi nerovnost a to by nemělo být aspoň v Evropském parlamentu naším cílem. Takže já pevně věřím, že se nám podaří najít i konsenzus v tom, aby abychom se vyhnuli tomu, že někomu prostě na, budeme nadržovat a někomu uškodíme, protože je to velmi špatné i potom v rámci těch, eh, v rámci těch členských států a toho, jakým způsobem s nimi jednáme a jak moc eh, mají chápat to, že někdo tu má prostě větší sílu a někdo menší. Já se moc těším na tu debatu, jsme na ní připraveni, pevně věřím, že se nám podaří, podaří dodržet především ten závazek pařížských cílů a eh, pevně věřím, že tady za tři měsíce budeme mít stanovisko, které které bude z pozice ENVY výboru dostatečně silné pro jednání na plénu. Thank you. Now, Mr. Eichhout. Thank you, pan Eichhout. Děkuji. Já také jsem velmi flexibilní. Chtěl bych poděkovat eh, panu zpravodajovi, a tomu už jsem děkoval minule. Je dobře, že se zase můžeme zabývat těmi pozměňovacími návrhy, které teď máme na stole je evidentní, jakým směrem ta následující diskuse půjde, ale já si myslím, že společně s tím návrhem ETS je tohto akční plán eh, Evropské unie po přijetí pařížské dohody. Na plenárním zraní, kdy se přijímalo ETS, jsme moc úspěšní nebyli. Já doufám, že eh, na tom budeme lépe u tohoto návrhu. Všichni tleskali přijetí té pařížské dohody ale potom, když se podíváme, eh, když dojde na skutečné činy, na přijímání zákonu, tak najednou všichni už moc netleskají. A v mezinárodním eh, měřítku přicházíme o důvěryhodnost, protože to, co ukazujeme, je jenom to, že Evropa eh, má velká slova, ale potom, když dojde na lámání chleba, tak to za moc nestojí. Uvidíme ještě, jak to bude vypadat, nebo jak se projeví přijetí toho ETS. Ne, si nemyslím, že ta cena nebude o moc vyšší než 10 euro v těch nadcházejících letech. A stejně tak já doufám, že tady nedojde k dalšímu velkému nezdaru u, eh, v tom úsilí o omezování emisí. My se teď díváme na několik eh, poznacích návrhů eh, pana zpravodaje. My jsme pro ten výchozí bod, to by mohlo skutečně něco změnit, protože některé pozměňovací návrhy v podstatě vedly ke zvýšení e, objemu emisí o megatuny CO2. A to jsou obrovská čísla. A tento návrh by e, mohl přinést opravdovou změnu. Takže e, v tom smyslu s, s panem zpravodajem souhlasíme. Já jsem také velmi rád, že tady zazněla podpora a že se tady začíná vytvářet většina pro tento návrh. Asi největší diskuse se bude vést o těch hm, mezerách, protože zase tady eh, eh, by to mohlo znamenat velkou změnu v okamžiku, kdy se začnou ty výjimky dávat, tak eh, uvidíme, že Evropská unie čím dál tím méně naplňuje ten svůj závazek z Paříže. Takže pojďme se podívat nebo dohlednout na to, aby to skutečně k něčemu vedlo, aby se ty emise snížily, abychom pořád mohli mít dobrý vztah, té, nebo, pardon, dobrý pocit z přijetí té pařížské dohody. Děkuji paní Evy. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Podle mě se na to musíme dívat s ohledem na současný kontext a samozřejmě na další přijímanou legislativu, ETS a tak dále. A další eh, eh přijímané LOLU SF. Uvidíme také, jak to bude vypadat eh, eh, celkově, jak se projeví v tom eh, ETS. Zatím to eh, je daleko od toho, co já bych nazvala eh, jako zodpovědný a vážně braný eh, přístup ke klimatickým změnám. Ti, kteří si myslí, že klimatická politika je nejlepší způsob, jak bojovat proti změně klimatu, vytváří iluze protože nikdo vlastně neříká, jaká to bude mít rizika, nebo dosažení těch cílů, k čemu by mohlo vést, co všechno bude znamenat do roku 2030. A stejně tak se vůbec hovoří o tom, že tyto návrhy jsou naprosto nedostatečné, mají se do roku 2050 splnit ty cíle, nebo vůbec ty cíle, které mají ještě eh, být dosaženy poté. A to myslím, že bude ještě horší po trialogu s radou. No, je potřeba znovu otevřít eh, další politiky. Vědci na celém světě varují a říkají, že klimatické změny se eh, prohlubují. A přesto všechno eh, se to snaží někteří ignorovat a vyhnout se tomu. A teď k těm pozměňovacím návrhům. Hlavně bychom eh, se měli postarat, aby tady nebyla žádná flexibilita u těch kreditů LULU CF. A ještě k Itálii. Myslím, že tady nejsou další další kolegové, ale myslím si, že by určitě to šlo zlepšit v té oblasti stavebnictví a zemědělství. Řečnice byla přerušena. Now I have uh, I will limit you at one minute. I'm sorry. Pouze jedna minuta, prosím, paní Šejperek. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla eh, poděkovat panu zpravodajovi A bohužel emise CO2 v EU už se ani nemají snižovat, má se jenom uh, dělit to břemeno, má se to dosáhnout splněním toho 30% cíl v oblasti energetické účinnosti, k tomu bych na poznací návrh. Uh, mohl bych také podpořit dodatečnou flexibilitu, certifikace, nízkoemisních eh, zemědělských podniků v souladu s tím, co navrhovala paní Šeldemoza, zemědělské podniky by nebyly dále zatěžovány, břemeno by se mělo eh, sdílet na úrovni členských států, musí tady být více flexibility, na, říkám to zhledem pouze na můj stát, ale zhledem na ten celý systém. Členské státy musí mít možnost snižovat emise různým způsobem a různým způsobem zatížit eh, dané sektory. Nejde jenom o splnění eh, těch pařížských cílů, ale jde také o budoucnost eh, zemědělství. I na zemědělce musíme myslet. Pan Lenz? Děkuji, paní předsedkyně. I z mé strany děkuji také všem zpravodajům a stínovým zpravodajům za předložení tohoto návrhu. Velmi krátce se chci věnovat dvěma, třema aspektům, které souvisí s mou eh, zprávou, to znamená nařízení LULU CF. A, a eh, oproti tedy některým předřečníkům si myslím, že tady hlavně v oblasti lesnicí potřebujeme opravdu více flexibility, minimálně, té, eh, flexib, minimálně tu flexibilitu, o které hovoří Evropská komise, to znamená 280 milionů tun. Já si myslím, že tady je opravdu zcela nezbytné to, aby i ten opospodařovávaný les se stal součástí, aby opravdu tady našel také nějaký odraz v tomto novém nařízení, nařízení CF. To znamená tak, aby opravdu i lesnice a lesnictví eh, byly více zdůrazněni protože tady samozřejmě hovoříme právě o tom spravedlnějším rozdělování zátěže, to znamená, že je to třeba zahrnout. Co se týče časového harmonogramu, tak ta si myslím, že tady je třeba také zajistit soulad mezi těmito dvěma nařízeními, protože jsou přece tak neuvěřitelně provázaná. Děkuji. A teď za komisi pan Bergman. Děkuji, paní předsedkyně. E, všechny ty pozměňovací návrhy, které jsme obdrželi, jsou velmi zajímavé, takže pokud mi dovolíte jenom pár obecných e, poznámek a potom pár specifických připomínek, co se týče těch e, cílů tak tady samozřejmě vidíme tu snahu či zájem na těch dlouhodobých cílech. My také hovoříme o tom, že tady potřebujeme opravdu specifické hodnocení dopadů pro jednotlivé eh, členské státy a to samozřejmě také na dlouhodobější období, ale je třeba opravdu opět zajistit soulad s, tím, s těmi současnými pravidly pro ETS. Eh, to znamená, že já si myslím, že tady je třeba udělat všechno pro to, aby to nebylo kontraproduktivní, abychom nešli proti tomu, co jsme nastavili dříve. Eh, to znamená, je třeba se podívat na ta dlouhodobé záležitosti, je třeba se podívat na ty komplikované otázky, které musí být přeskomeny také v rámci přeskumu, který je v tuto chvíli naplánován na rok 2024, ale neříkám, že se to nemůže změnit. Co se týče těch národních cílů, tak tady úplně nejsme pro, protože my potřebujeme, aby členské státy měly flexibilitu, v rámci níž budou moci dosahovat svých eh, národních cílů. A dále, co se týče té eh, roli různých odvětví eh, v různých členských státech. Tady i Evropská komise přišla nedávno se svým návrhem. To znamená, že ve chvíli, kdy členské státy v podstatě vytváří své nové klimatické plány, tak je musí do toho zahrnout samozřejmě a také zohlednit svá odvětví. Eh, my samozřejmě eh, jsme si vědomi, že ty národní plány potřebují pro podporu a to nejen ze strany eh, poslanců. Dále, co se týče rozsahu působnosti, Eh, protože tady se hovoří o emisích CO2 pro různé biomasy. Tady si myslím, že je to velmi těžko proveditelné. Dále některé pozměňovací návrhy týkající se letectví a odvětví letectví, tady si myslím, že to nepotřebujeme, protože eh, už je to pokryté jinde a eh, proto říkám, že opravdu některé z těch věcí sem prostě jednoduše nepatří. Dále, co se týče toho výchozího bodu a hovořil o tom také i zpravodaj, to znamená o těch eh, přísných a méně přísných pravidlech. Ve chvíli, kdyby to začalo v roce 2017, tak bychom tady hovořili opravdu o velmi vysoké eh, míře striktnosti a v podstatě by tady těžko existovalo nějaké manevrovací pole právě pro tu flexibilitu na druhé straně hovořit o těch eh, cílích 2020. Tady by byly opravdu velmi zásadní nadbytky a nevíme, jak by to tady se poté odrazilo na těch eh, cílech pro 2030. Hovořili se potom o těch eh, bankovních nadbytcích a či přebycích, tak tady si myslím, že by to také mohlo opravdu podkopat tu integritu celého návrhu. Dále komise se také eh, zajímá otázk, se zajímá o otázku dražby eh, povolenek. To je rozhodně něco, co není přehlíženo. Co se týče flexibility v rámci ETS, tady vlastně na základě toho velmi podrobného hodnocení se právě navrhla ta suma 100 milionů ročně. A tady v tuto chvíli už hovoříme trošičku o složitosti propojení toho ETS a ne ETS a možnosti dodržování určitých podmínek v praxi. Co se týče flexibility LULU-CF, tak to je samozřejmě opravdu velká otázka. Někdo to chce, jak si ještě prohloubit, někde to chce úplně eh, vyjmout. Tady se hovoří o asi 22 milionech, které by měly jaksi zajistit 280 eh, milionech a 190 milionech, eh, které by měly zajistit tedy tu eh, flexibilitu. A ještě dva body týkající se souladu. Eh, to znamená, že tady hovoříme o těch Eh, o té kontrole eh, souladu a je jasné, že samozřejmě ty je třeba provádět přeskum a je třeba udělat všechno pro to, aby ten přeskum dopadl dobře, aby nedošlo k podkopání celého toho eh, systému. Samozřejmě hovoříme o nutnosti redukce administrativní zátěže, ale my tady máme přece výroční povinnost, jak si informovat o množství emisí, tak abychom věděli, zdali tady je to všechno v souladu s těmi eh, plány či nastavenými cíly. Takže je to také jeden možný způsob. To znamená, nechceme tady podřívat či podkopávat důvěryhodnost, ale jde také samozřejmě o snižování administrativní zátěže, jde také o podporu celého toho sektoru lesnicí a také o kontrolu v této oblasti. Dále, co se týče té právní povahy některých eh, návrhů, tak tady si myslím, že Evropská komise se k tomu ještě musí vyjádřit. Tak co se týče toho prvního přeskumu pro rok 2019, tady si myslím, že to je dost složité, protože celá, eh, celá ta pravidla vstoupí v platnost až v roce 2021, takže by to bylo dost eh, komplikované. To znamená, že vše, jak si to provést před rokem 2023, si myslím, že by bylo dost eh, komplikované, ale samozřejmě, že jsme otevření diskusy a samozřejmě budeme reagovat na vaše podněty. Tak a já bych poprosila pana zpravodaje, aby zareagoval. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já budu velmi stručný a nebudu tady v tuto chvíli schrnovat vše, co bylo řečeno. Já bych velmi rád poděkoval všem svým kolegům za jejich velmi kooperativní přístup i příspěvek do té dnešní rozpravy. E, I oni jsou si jistí, že se nám podaří najít nějaký souhled, nějaký společný výchozí bod, ale měl bych tady asi jedno varování. U ETS eh, jsme viděli, že docházelo k opravdu k velmi silnému až agresivnímu lobbingu eh, ale ne ve všech sektorech je tomu tak. Samozřejmě, že zemědělství a Eh, lesnictví, tak to jsou také, také odvětví, kde určité jaksi lobistické skupiny existují, ale hlavní lobbysté jsou členské státy samotné. A Samozřejmě, že všichni také přináležíme eh, různým politickým eh, skupinám, ale to nás také dostává do dosti složité situace. Už jsme to viděli u, u, u ETS, jak těžké bylo nějakým způsobem předvídat eh, výsledek hlasování a myslím si, že tady u této složky by to mohlo být ještě složitější. To znamená, že já se opravdu velmi těším na rozpravu o tomto tématu se stínovými zpravodaji, ale je mi jasné, že stínoví zpravodajové musí být také velmi opatrní ve svých vlastních politických skupinách, tak aby si zajistili opravdu dostatečnou podporu. Já to mohu říct za sebe z vlastní zkušenosti, takže eh, nezapomínejme na to, drž Držme se těchto úvah a uvědomme se, že to, co potřebujeme, je co největší jednotnost mezi politickými skupinami, protože jinak se těžko nám podaří najít nějaké, eh, nějakou společnou eh, půdu či nějaký společný výchozí bod. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já jsem si jistá, že se nám tady podaří dosáhnout nějakého rozumného koncenzu a hlasovat budeme 13. května. 30. května, pardon. Tak a je zde pan Crespo, generální ředitel, který byl tak laskav, že za námi přišel na výměnu názorů, která se týká velmi zajímavé implementace či přeskumu a provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. To znamená, že děkujeme opravdu mnohokrát za, to tu, eh, za tuto iniciativu. Je to poprvé, co vlastně přicházíte s takovouto iniciativou a v tuto chvíli vám dávám slovo, abyste odprezentoval svou, svou iniciativu. Samozřejmě, že naši kolegové potom budou pokládat mnoho otázek, ale v tuto chvíli už vám dávám slovo. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Eh, je mi opravdu ctí. Jsem velmi rád, že tady mohu hovořit tedy o tomto balíčku přeskumu Víte, že 3. února došlo k hlasování eh, této záležitosti. Je to úplně poprvé, co se v něčemu takovému věnujeme. Je to úplně poprvé, co přicházíme s touto iniciativou. A my to v tuto chvíli pouze nepředkládáme, jak si všem institucím, eh, parlamentu, komise, eh, radě, ale jde nám také o to, o tom komunikovat se našimi občany. A pokud mi to dovolíte, tak začneme Začneme eh, prezentací a také krátkým videem, v rámci něhož se snažíme vysvětlit, o jakou iniciativu vlastně jde, protože samozřejmě velmi často se používají eh, mnohé zkratky a nikdo jim vlastně nerozumí. Takže pokud vy mi dovolíte, tak já bych rád vám nejdříve ukázal to video, které jsme připravili pro veřejnost a které má vysvětlit, co EIR je. Tyhle věci nikdy nefungují, ale třeba nezafungují.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 Find out more and discover how your country is doing and how it could do better. Thank you. Uh, this was... Děkuji, děkuji. To byl v podstatě jen takový pokus se s vámi podělit o naší informační kampaně. V rámci ní se snažíme občanům vysvětlit, co tedy EIR je a teď bychom eh, s pomocí této prezentace rádi podstrhli tedy ty hlavní prvky této Eh, této iniciativy, která byla odsouhlasena 3. února. My samozřejmě víme, že environmentální politiky a zákony přinášejí velmi eh, mnoho výhod a Evropa je oblastí, v níž eh, je environmentální politika a pravidla této politiky nejrozvinutější, či jedna z nejrozvinutějších. Ale co se týče toho provádění, to už je jiná otázka. Samozřejmě víme, že jaksi nedostatečná implementace také vede k vysokým nákladům, jak bylo oblasti společenské, ekonomické, tak také eh, environmentální a že tady v podstatě existuje jaksi nespravedlivá či nerovná, nerovné okolnosti pro různé aktéry. A my jsme vlastně měli jasný cíl, když jsme přišli s touto iniciativou. My jsme v podstatě prostřednictvím této iniciativy chtěli eh, v podstatě dokázat, eh, hlavně členským státům jsme chtěli dokázat, že pokud by docházelo k řádné implementaci těchto eh, politik, tak bychom ušetřili přibližně 50 miliard euro. A také hovoříme o možnosti vytvoření dalších 400 tisíc tisíc pracovních míst do roku 2020, pokud budou tedy opravdu dodržována tato pravidla. To znamená, že tady těch eh, pozitivních eh, stránek a těch výhod je opravdu velmi mnoho. A tady Evropská komise hraje opravdu velmi důležitou roli, hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o tom eh, postupu při porušení, o tom se ještě určitě dostaneme ale je třeba opravdu se více zaměřit právě na to zlepšení implementace protože tady, je, tady existuje opravdu velmi eh, mnoho problémů. Protože když hovoříme o implementaci, tak hovoříme implementace, implementace, implementace, provádění, provádění, provádění, ale jak to udělat tak, aby opravdu to provádění bylo efektivnější a lepší. A co jsme si tedy odsouhlasili, nebo k čemu jsme, co jsme odsouhlasili 3. února. Máme tady 28 eh, eh, zpráv, a e, tady Evropská komise poprvé systematickým e, způsobem tedy provedla tento přeskum a strategicky tedy vyhodnotila situaci v jednotlivých členských státech v hlavních eh, oblastech, která, které byly definovány jako oběhová ekonomika a odpad, příroda, biodiverzita a půda, kvalita e, ovzduší a hospodaření s vodou, udržitelná města a mezinárodní smlouvy, eh, instrumenty či nástroje vycházející eh, z trhu a investice a efektivní zpráva eh, a řízení a znalosti. My jsme se to snažili všechno formulovat tak, aby to bylo co nejčtivější a poté jsme také připravili krátké schrnutí, které eh, obdrží všichni členové parlamentu. To znamená, tady máme těch zpráv ty zprávy pro 28 členských států plus celé to sdělení. V rámci něhož tedy zdůrazňujeme, jaká situace panuje v jednotlivých členských státech, které jsou ty slabé a silné stránky jednotlivých zemí a co je třeba udělat. To je něco, co ještě nikdy nebylo provedeno. To je vlastně poprvé, kdy členským státům eh, říkáme, tady musíte se trošičku více vynastažit v oblasti vody nebo v oblasti odpadového hospodářství. Souhlasíme s tím, co dělá roste v rámci biodiverzity, ale je třeba eh, tady tu biorozmanitost ještě více eh, podpořit. Eh, tady hovoříme také o mm, klimatické situaci chemických lát ta látkách a jiných věcech, nicméně se na ně za stolik nezaměřujeme, protože jsme neměli dostatečné e, informace. E, kromě toho tady také e, samozřejmě přicházíme s doporučeními, aniž bychom tady zároveň navyšovali nějakou administrativní zátěž. To znamená, že dáváme členským státům tu možnost nějakým způsobem zareagovat ve chvíli, kdyby měli nějaké připomínky. To znamená vše s cílem samozřejmě všem dát k dispozici tyto zprávy. Takže eh, kromě těch 28 jednotlivých eh, zpráv, tady máme ještě sdělení, které obsahuje všechna ta hlavní doporučení a zjištění. A poté samozřejmě tady máme ještě přílohu s eh, jednotlivými doporučeními v podstatě ta zpráva vychází z toho, že ty největší nedostatky panují v oblasti odpadového hospodářství, v přírodě a biorizmanitosti, ve v kvalitě ovzduší, eh, ve eh, zvukovém eh, znečištění, kvalitě a kvalitě vody a hospodaření s vodou. To znamená, tady v této tabulce vidíte vlastně všechna ta jednotlivá kritéria, poté vidíte také, kdo, ko, kdo si jak stojí. Kdybych bych to měl v podstatě schrnout, to znamená, jaké, jaké je to, jaký, ty, jaký je ten hlavní závěr tohoto strategického cvičení. Bylo dosaženo mnohého, ale jsme ještě velmi, velmi daleko od toho, co jí, čeho je třeba dosáhnout v této oblasti. V těchto zprávách také srovnáváme situaci v jednotlivých státech a také se díváme také na ty hlavní příčiny, které stojí za touto nedostatečnou implementací. Já chci poděkovat parlamentu a hlavně tomuto výboru, protože vy jste často říkali Evropské komisi, musíte, musíte tady udělat více. To znamená, že my se velmi často teďka v tuto chvíli zaměřujeme na nedostatečnou eh, koordinaci, nedostatečné eh, finance, eh, nedostatečné znalosti, ale taky na správnou výkonnou zprávu a řízení. To znamená, v tuto chvíli se opravdu snažíme se na to podívat opravdu eh, holisticky. Tak a když se podíváme na některá ta specifika, protože je možná, možné, že některé ty otázky jsou specifičnější, co se týče odpadového hospodářství, takže co se týče eh, hospodaření s komunálním odpadem. Tady je to stále ještě opravdu velká výzva. Šest eh, eh, členských států ještě stále ne neomezilo dostatečným způsobem skládkování. Osm členských států eh, ještě stále generuje více jak dvojnásobe komunálního odpadu na občana, než bylo v podstatě eh, vyžadováno. A víte, jak je to také velmi důležité pro oběhové hospodářství, protože o tom jsme se bavili už mnohokrát v minulosti. A my jsme také si všimli, že šest členských států států eh, je tedy eh, v pořádku a devět členských států musí opravdu ještě eh, zásadně posílit své snahy a aktivity v této oblasti, protože to je velmi, velmi zásadní. Polovina členských států se musí ještě více vynasnažit v oblasti recyklace a opětovného využití odpadu. A e, je pravda, že u mnohých členských států opravdu dochází k nedostatečné implementaci. A my se díváme ale na ty příčiny, proč té, k tomu provádění dostatečnému nedochází. A když se podíváme na další slide, tak se dostáváme do oblasti Natura 2000. Takže vy jistě Eh, víte, že přijdeme s akčním plánem Natura 2003. Členské státy ještě stále dost bojují s, tě, s tím prováděním řádného hodnocení ale máme 27 tisíc e, krajů Natura 2000 a polovina z nich nemá vůbec žádné e, plány e, hospodaření, takže na to se podíváme. Dále. Otázky zohlednění jaksi silnějších aktivit týkající se jednoduchých, tedy jednotlivých eh, živočišných druhů i v oblasti eh, ptactva a i přesto, že tedy některé eh, příběhy úspěchu na místní úrovni byly zaznamenány, tak pořád toho je příliš málo, protože víme, že pokud tady nebudeme opravdu zcela zásadně v nejbližší budoucnosti jednat, tak je dost možné, že, toho, že těch cílů nedosáhne navrhneme pouze sedm členských států, tady s tím se, se popralo, to znamená, že tady je opravdu velmi mnoho systematických eh, problémů, systémových problémů. Spousta, lidí, spousta členských států v podstatě má problémy hlavně v těch eh, mořských eh, oblastech. Prostě tady to provádění v rámci Natura 2 a 2000 je problémem. Takže co se týče jak se akustického znečištění, eh, tak 16 eh, členských států je vystaveno v tuto chvíli eh, právním akcím, či musí se zodpovídat jaksi z neplnění Eh, limitů PM10 a eh, dochází tedy tady k problémům jak u dusičnanů, tak u jiných eh, látek a proti některým státům bylo už i zahájeno řízení porušení. To znamená, že tady opravdu jsme ve velmi velmi složité situaci. V některých státech bylo, bylo přijato velmi mnoho dobrých opatření, hlavně co se týče tedy v tuto chvíli snižování eh, škodlivých eh, množství škodlivých látek, hlavně v, v městských oblastech. A co se týče toho akti, ak, akustického znečištění, tak tady samozřejmě to je také velký problém. Více jak 30 eh, těch eh, zvukových map a eh, opravdu velmi, velmi mnoho akčních plánů pro tuto oblast ještě stále vůbec neexistuje. A když se dostaneme do oblasti vodohospodářské, tak tady jaká jsou hlavní zjištění? Ve třetině členských států více jak 50 eh, vodstva má velmi vysoký ekologický status, ale v pěti eh, státech v podstatě ta situace je opravdu velmi špatná. Co se týče jak si těch eh, plánů hospodaření první kategorie, tak eh, u velmi mnoho z nich dochází ke nedostatkům a vlastně druhá generace těchto akčních plánů ve, v mnohých státech ještě vůbec nebyla vypracována, přijata či provedena. Takže, jak říkám, v, v některých e, státech zaznamenáváme velmi dobré e, výsledky. E, když se teď přesuneme do oblasti nástrojů vycházejících z trhu, to znamená tržních nástrojů a, a podíváme se ještě na investice, tak víme, že existuje velmi mnoho škodlivých dotací, které vlastně v podstatě e, mimo jiné zajišťují preferenční e, zdanění pro určitá e, paliva, různé také daňové výhody pro soukromně užívaná služební auta a jak víte, že tak tady to všechno propujeme také eh, s evropským semestrem. To znamená, že Evropská komise to tady hodně zdůrazňuje, to propojení těchto politik s evropským semestrem. A chci říci, že EIR je také eh, velmi úzce propojeno s evropským semestrem. To znamená, že to jsou dva nástroje, které mohou být velmi užitečné. Eh, tady Hovoříme o makroekonomickém instrumentu, kterým je evropský eh, semestr a o více mikroekonomickém a environmentálním, čímž je tento nástroj. Tak a ještě efektivní zpráva a řízení a kapacity pro eh, provádění pravidel. My jsme zjistili, že v mnohých členských státech opravdu dochází k zásadnímu problému, který spočívá v roztříštěnosti eh, kompetencí. To znamená, že tady hovoříme o různých úrovních, o místní, eh, regionální a národní v šesti členských státech. Je to zásadní příčinou tedy nedostatku a samozřejmě je třeba si uvědomit, že také v rámci environmentálního práva ještě stále v mnoha členských státech existují velké eh, překážky ve chvíli, kdy se snažíte dobrat eh, spravedlnosti. A jak to všechno tady bude fungovat? Jak bude to, to, tento nový nástroj fungovat? Bude fungovat následujícím způsobem budou tady tři fáze. My jsme právě končili tu první fázi analýzy. Čeká nás druhá fáze, kterou je dialog a poté třetí fáze, která spočívá ve spolupráci. Takže eh, co se týče té první fáze, ta spočívá nebo tu obsahuje těch 28 eh, zpráv pro členské státy, které hovoří o těch hlavních výzvách, možnostech a úspěších a také komunikační eh, kampaň. To znamená, že po ukončení ukončení této fáze eh, přistoupíme k druhé fázi dialogu, v rámci níž je třeba provádět eh, sektorální odvětvový mnoha úrovňový eh, dialog s členskými státy. A detailně se podíváme tedy na EIR, e abychom zjistili tedy, co jsou ty hlavní problémy. Budeme spolupracovat se všemi zúčastněnými aktéry. Na půdě rady se tomu budeme poprvé věnovat zítra. A také nás samozřejmě také zajímá váš názor a váš přístup a postoj. Za třetí, ta třetí fáze spolupráce. Myslíme si, že po tomto dialogu mezi Evropskou komisí a členskými státy eh, tady budeme moci hovořit už o nových pokynech a osvědčených postupech. To znamená, že doufám, že členské státy nám také budou, eh, nás budou zpravovat o tom, jak se jim daří. Tak. Takže tady eh, budou probíhat tyto strukturální eh, dialogy a Belgie a Slovensko chci eh, říci, že se rozhodli, že vlastně tento strukturovaný dialog začnou už na jaře a také se nám, eh, jsme se rozhodli, že budeme zajišťovat vlastně ten takzvaný peer-to-peer dialog, to znamená, eh, budeme zprostředkovávat výměnu názorů, zkušeností a eh, myšlenek mezi těmi, kteří jaksi už mají větší zkušenosti s těmi, kteří jich mají méně. Samozřejmě také budeme přispívat k politické osvětě, protože členské státy každý den dostávají eh, z od Evropské komise eh, dopisy týkající se postupu či řízení eh, v případě porušení předpisu. A v rámci EIR my poprvé v podstatě tady zajistíme strategickým a čitelným způsobem kapitala za katilou e, země za zemí vlastně e, vysvětlení toho, v čem spočívá ten problém. Protože tady samozřejmě nejde o záležitosti, které se e, výhradně týkají pouze členských, jednotlivých členských států, protože tady do toho všeho je hodně zainteresovaný i Evropský parlament, i Evropský ekonomický a sociální výbor, protože tady je třeba opravdu řádně nastavit ty politické priority a zatím vším musí být prostě systémový přístup, který bude vycházet jaksi z odvětvové rozmanitosti. Tak a nyní co se týče toho porušování předpisu, eh, povede toto k, ke snížení množství případů, ve kterých dochází k porušení předpisu, tak abych tady hovořil zcela jasně a upřímně. Ne. Odpovědí je ne. Musíme tedy i nadále pokračovat s tímto postupem, protože toto řízení o porušení předpisů je v každém případě jaksi efektivním, eh, efektivním nástrojem. To znamená, že samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby se kdyby tomu vůbec nedocházelo, ale prostě k porušování předpisů dochází. Dochází a bude i nadále docházet. EIR je součástí v podstatě takové širší iniciativy, která má snížit množství těchto eh, postupů. A eh, budeme se zabývat také eh, v tomto roce s přístupněním nebo jaksi zlepšením přístupu ke spravedlnosti. Chci říci, že my jsme eh, také po DG Competition eh, v podstatě tím eh, orgánem, který obdržel jaksi největší částky 300 milionů v posledních dvou letech. Ale kromě těchto zákonných či legálních postupů musíme udělat všechno pro to, abychom zajistili, že legislativa je prováděna. Toto bude jaksi doplňkový nástroj, rámci něhož více strategickým způsobem budou členské státy schopny identifikovat a pochopit ty problémy, kterým čelí. Samozřejmě, že Evropský soudní dvůr bude i nadále pokračovat ve své práci a my budeme také pracovat i s ex ante podmíněností, která je samozřejmě eh, součástí naší každodenní práce. První eh, výměna eh, názorů eh, politického charakteru proběhne na radě. Začneme dialogy s členskými státy a také odstartujeme tedy ten nástroj peer-to-peer -peer společně s e HSV. Samozřejmě, že na to také zareagovala média. Možná vás asi zaujme, že tady to pokrytí ze strany médií bylo opravdu obrovské. Nikdy jsme něco tak, nic takového nezažili. To znamená, že tady se opravdu už ta média začínají hodně soustředovat na ty nedostatky při národní implementaci Eh, více jak 150 tisíc lidí obdrželo eh, tyto zprávy přes Twitter, více jak 150 tisíc na Facebooku a eh, více jak 400 tisíc lidí se už podívalo na to krátké video na Facebooku v prvním týdnu. A toto je normální, protože občané se opravdu zabývají, zajímají a chtějí vědět, co se děje, chtějí vědět, co se děje. Uh, a jak jsem již říkal, eh, každá členská eh, země obdrží tento takzvaný fact sheet, to znamená shrnutí těch hlavních informací na jedné stránce. A eh, Samozřejmě, že dáme k dispozici také ty zprávy a všechny informace, které máme k dispozici. A jak budou tedy vypadat ty další Eh, kroky, takže v rámci eh, eh, zasedání na radě budeme jednat zítra. Samozřejmě bude probíhat tento, ten dialog s členskými státy, což je jasné. A vy společně s komisí jste v podstatě jedinou supranacionální supranárodní Eh, institucí. To znamená, že je to také na vás, aby vy jste se rozhodli, jakou roli tady chcete eh, hrát, zdali chcete mít nějaké eh, stanovisko z vlastní iniciativy, zprávu z vlastní iniciativy, ale samozřejmě Evropská komise se v tuto chvíli zavazuje, že vás bude angažovat co nejvíce. Chceme, abyste byli součástí tohoto procesu. Samozřejmě, že asi dojde k názoru, že ten nástroj není dokonalý, což je velmi pravděpodobné. A myslím si, že Evropský parlament bude hrát také velmi zásadní roli v propojování komise a evropských institucí s členskými státy, protože samozřejmě tady bude existovat potřeba jaksi některých eh, legislativních změn na národní úrovni. A samozřejmě máte také privilegovaný, eh, hrajete privilegovanou roli v tom smyslu, že jste opravdu nejblíže, nejblíže těm evropským občanům, se kterými jste v kontaktu opravdu každodenně. A jeden z důvodů, proč eh, životní prostředí je tak eh, důležité pro nás, pro všechny, je naše snaha v podstatě zlepšovat naší životní úroveň a životní standardy a to na každodenní úrovni. To znamená, my musíme udělat všechno pro to, aby se o těchto otázkách více hovořilo na úrovni Evropské unie a já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a předávám slovo. Děkuji. To byla velice zajímavá prezentace a děkuji za tuto iniciativu. Je tu několik zájemců o slovo. Prosím stručně, aby byl čas ještě na od zodpovězení některých konkrétních otázek. Pan Florenc? Děkuji, paní předsedkyně. Eh, největší problém. Kdybychom měli probrat všechny problémy v Evropě, tak bychom tady mohli hovořit hodně dlouho. Že panu generálnímu tady chci poděkovat. To byl eh, velmi správný pohled na věc. Eh, eh kdysi eh, zástupci komise eh, neměli takové ambice. Už jsem tady poměrně dlouho. A znám tyto záležitosti a vím, že vy to míníte velmi vážně. Ale když po 20 letech ekologické politiky eh, docházíme k eh, závěru, že potřebujeme třífázový systém, že potřebujeme analýzu, spolupráci a dialog, tak je otázka se ptát, co jsme vlastně těch posledních 20 letech tady dělali. A já vám můžu zaručit, že ani jeden eh, stát eh, by z toho nevyšel úplně bez úhony. Také byl předsedou výboru a vím, že tady jsou zemi, které eh, to nesplňují ty povinnosti, tak by se měli vyslat své zástupce a měli by zdůvodňovat, proč na tom jsou tak, jak jsou. To jste se divila? Jak plný by tento sál byl? Byla by tady řada zemí, protože ty ta pravidla prostě ignorují. A komise je v tom eh, nevinně, protože nemá dostatek vůbec eh, zaměstnanců, aby na to všechno mohla dohlížet. Mně eh, ta vaše prezentace přišla velmi zajímavá. Podívejme se například na otázku habitatu. Na to můžeme mít rozdílné názory, ale je to důležité téma, které ve Francii a v Nizozemsku, teď se dívám na příslušné kolegy, které se Eh, se kterým se nakládá úplně jinak. Ve Francii je všechno, například vesnictví, zakázáno. V Nizozemsku naopak eh, se pořádají hony například na divoké ptáky, tam říkají, všechno je a to všechno, potom oni říkají, že to umožňují evropské předpisy, to, my jsme to přeskoumávali, protože to tak úplně není. A je potřeba se tomu všechno, všemu postavit a uvádět to na správnou víru. Musí to být jasnější, aby se v tom lidé vyznali. Eh, rámcová eh, směrnice, tam bych mohl hovořit o své vlastní zemi. Protože v Německu a spolkových zemích eh, jsou velmi úředníci, kteří jsou plní fantazie, plné, plní představivosti, ale ty regiony pak na to vůbec nemají peníze, aby něco takového mohli provádět. Potom jsme u toho u podobných věcí, jako je to nařízení o hnojivech. Eh, proč komise s tím nepřišla dřív? Já bych eh, kolikrát eh, ty návrhy předkládal umírněnější. Jak říkala naše kancelářka komise by měla být takovým moderátorem, ale když členské státy něco neplní, tak by měly jít rovnou před soud a měly by být odsouzeny za to. Pokud ignorance a arogance členských států nebude mít žádné meze v oblasti eh, životního prostředí, tak je potřeba eh, je vzít za ruku a eh, donutit je k tomu, aby dělali to, co mají a mít k tomu sankce. V Německu například eh, každý den na silnice se dostává 8 tisíc nových vozů. A kdybychom něco nezačali konečně dělat s těmi emise a trvat na eh, tom prosazování, tak bychom měli mnohem více lidí, kteří budou mít problémy s dýcháním nebo eh, budou trpět různými plicními chorobami. Já vás, pane generální řediteli, tedy plně podporuji a myslím, že to vaše sdělení je naprosto jasné. Uh, já ano, doufám, pane Florence. Pan eh, parlament bude samozřejmě stát za vámi v této věci. A nyní paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně, a dovolte mi poděkovat panu generálnímu řediteli pro životní prostředí Jinak tento přeskum a implementace to vítáme. Zejména v kontextu implementace sedmého rámcového programu. Takže za nás sledujeme vývoj, pokud jde o tento přeskum viděli jsme sdělení komise, v němž se identifikuje několik eh, předběžných a základních problémů environmentální legislativy, zejména pokud ehm, obnáší přímý dopad na lidské zdraví. Myslíme si, že je krok správným směrem, když komise identifikuje to, co můžeme považovat tedy za, um, za ty prvotní příčiny problému. K tomu je nutná spolupráce mezi orgány v členských státech a překlenutí nedostatků v administrativní kapacitě nebo eh, vymáhací kapacitě. To jsou všechno záležitosti, které hm, je eh, potřeba úzce sledovat a samozřejmě se domníváme, že s lepším využitím evropských fondů lze eh, lépe ošetřit tyto instituční problémy. A, ale e, mohou vzrůst některé administrativní problémy při zapojení Evropské unie e, a pak to členské státy vnímají jako překážky. Takže se, e, je důležité, aby komise pomohla členským státům tam, kde je určitý nedostatek znalostí a dat nebo kde jsou nějaké problémy s eh, implementací, která byla v přeskumu eh, identifikována. Komise například hovoří o nedostatečném pokroku eh, při výpočtu toho přírodního kapitálu. Tato data se pomalu začínají používat v těch um, některých um, ekologických informačních službách a bylo by dobré, kdyby se komise vyjádřila ke eh, stavu iniciativ, které byly implementovány zatím v členských státech, jak byly eh, kvantifikovány, jak byly měřeny. Možná také by bylo dobré se podělit se státy o nějakou standardní metodiku takového měření, aby se zkrátka eh, překonali, překlenuli ty některé znalostní nedostatky, aby se tím ošetřila slabší implementace. A ještě na závěr, myslíme si, že lepší vyhodnocení těch ekosystémových služeb je takové, kde můžeme, kvantif- kde můžeme tedy kvantifikovat nějaké hodnoty, je lep- představuje pobítku pro ochranu ekosystému. A podporovat to na evropské úrovni má samozřejmě přidanou hodnotu. Eh, členské státy dostaly v předstihu varování, že musí eh, zapracovat na svém monitorování ekosystému. My tedy vítáme tuto, tento přeskum, tuto zprávu, ale je důležité, aby tento mechanismus opravdu identifikoval účinná řešení a, a podpořil tím tato konstruktivní řešení a přístupy. Děkuji, pan Gerbrandy. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu řediteli za to, že tady představil tento eh, přeskum provádění eh, právních předpisů eh, v oblasti životního prostředí. V roce 2009 komisař Potočník na začátku svého mandátu již řekl, neslibujte si ode mě příliš mnoho nové legislativy. Já se zaměřím na implementaci, protože to je největší problém. No a po osmi letech tu sedíme a pořád máme stejný problém. Pořád ještě schází zejména implementace. Když se podívám na čísla, tak je to až šokující v oblasti životního prostředí. Počet uh, řízení za přerušení. 286 je stále ještě, stále ještě probíhá. Dále, nesplnění výnosu e, soudu 40. Takže dokonce i po výnosu soudní dvora členské státy prostě odmítají implementovat evropskou legislativu. A v určitý moment se člověk musí zamyslet, tak jak to udělala komise, co dál? A nemůžeme používat jenom um, donucovací uh, postupy, jak si ten, um, ten byč z metody cukry a byče. Um, takže já myslím, že to, co tady komise předkládá, je dobrý způsob, ale nemělo by to nahradit řízení za porušení. Je to je to pouze doplňkový nástroj. Já jsem eh, optimista, takže doufám, že to bude mít nějaký dopad. Ale základní problém se tím nevyřeší. Základní problém je neochota členských států implementovat evropskou environmentální legislativu. A tato neochota vyplývá prostě z nedostatku politických priorit. Členské státy souhlasí na papíře s nějakou legislativou, ale v okamžiku, kdy musí být dělána v praxi, tak řeknou, že je to moc složité, nebo že nemají je dostatečné prostředky, nebo něco podobného. Takže ten přístup cukru a byče, to je dobrá věc samozřejmě. Je to důležitý doplňkový přístup, ale myslím si, že i ten bachelor musí zlepšit. Když jsme se bavili o kvalitě eh, eh, ovzduší, ono to šlo až k soudu. A, ale pak to řízení soudní bylo proti nějakým závazkům z roku 2000 něco, které už byly tak zastaralé, že ten výnos vlastně nedával smysl. Takže dokonce ani přes soud se to nedá vždycky vyřešit. Já jsem nesmírně ráda, že eh, se to dostane i na pořád jednání rady. Těším se na výstupy, výsledky zítřejší rady, ale mělo by to jít ještě výše, až na úroveň Evropské rady. Každá, pro každou Evropskou radu by to měl být prioritní bod k diskuzi. Protože problém, kterému čelíme, je, že tu máme radu a pak tu máme členské státy, které se schovávají za institucí rady. Ale nikdy nemůžeme řešit individuální selhání individuálního členského státu. To je problém, to se musí řešit na úrovni rady. Tale, takže tolik má rada komise a možná také eh, paní předsedkyně. Co bychom mohli udělat jako výbor, abychom přiměli radu eh, tohleto řešit tedy na té eh, úrovni rady. Děkuji. Ještě máme čtyři řečníky. Prosím, dvejte na stručnost. Pan Jávor. Já se pokusím vyjádřit co nejstručněji. Chci připomenout, že problém implementace v eh, oblasti životního prostředí není ničím novým. To řešíme eh, na úrovni členských států, na evropské úrovni už celé roky. Jak zmínil pan Gerbrandy, iniciativy a um, přísliby um, z dob komisaře Potočníka, tak v jeho, v době jeho mandátu byly některé legislativní iniciativy týkající se environmentálních inspekcí a přístupu ke spravedlnosti pro nevládní organizace a občany právě proto, že on si uvědomil, že jedině prostřednictvím diskuzí, tedy že jenom diskuze s členskými státy je, eh, nest, nestačí jenom diskuze. Potřebujeme nějaké účinné nástroje, které ty členské státy přesvědčí. A tady jsou dva důležité prvky. Jednak Eh, inspekce, eh, ovšem instituční systém je pak v kompetenci členského státu, ale bez eh, účinných institucí nemůžeme implementovat environmentální legislativu. Druhá otázka, přístup ke spravedlnosti, kdy občané a nevládní organizace jsou vlastně strážci environmentální legislativy. A druhá a, a poslední věta. Je dobré tam mít tento třístupňový přístup, ale je pak důležité, aby existovaly nějaké, nějaký follow-up, nějaké další kroky, protože i s, tím, s těmi všemi soudními procesy, nejsme schopni donutit členské státy k dobré implementaci. Pouhá diskuze nestačí. Potřebujeme eh, efektivní opatření, která prosadí environmentální legislativu na úrovni členských států. Paní Bolštát, děkuji vám, paní předsedkyně, velmi stručně. Hovořili jsme o různých ehm, problémech, na které naráží členské státy. Pokud jde o Francii, tak eh, samozřejmě pokud jde o Naturu 2000, ochran eh, ekosystému, tak to zvládáme, ale problémem je kvalita ovzduší. A to nejenom ve městech, ale i v některých přírodních oblastech, ale bohužel totiž v, to, v této oblasti nejsou žádné hranice. Měli jsme obrovské koncentrace nedávno znečištění ve Francii, což bylo tedy, k čemuž přispěly meteorologické podmínky, ale tato, toto znečištění bylo ze sousedních zemí, například z Německa. To vyžaduje skutečnou koordinaci politik členských států. Mě by zajímalo, jak můžeme členské státy eh, pobízet, protože řízení pro porušení to je jedna věc. Ale myslím, že bychom měli eh, nějakým způsobem eh, přimět členské státy nějakým pomoc něco udělat. Zvláště v období finančních krizí členské státy se někdy prostě sami nepodílí na těch opatřeních. Takže jak může komise nějakým způsobem um, pomoci podpořit uh, ty iniciativy členských států? Další řečnice. Hmm, děkuji, pane ředitele, je to důležité téma, zvláště když tady vidíte, že i výbor regionů v tom sehrál tak důležitou roli. To jsou lidé, kteří mají blízko k našim občanům. Mnozí lidé v Evropě už mají, mají pocit, že mají dost Evropy, protože se eh, jim pořád říká, to je kvůli Evropě. Často řešíme čísla, ale ne realitu. Například směrnice eh, Habitat v mém regionu těžké vysvětlit že čtyři generace něco dělali určitým způsobem, teď se s tím musí přestat. Já stále jenom slyším, že je to kvůli Evropě. V mé zemi i v jiných zemích existují. Je spousta zemědělců, eh, kteří mají jenom pár eh, kusů dobytka a v podstatě jsou dohnáni eh, k bankrotu. Protože jsou tu často věci, které jsou neměřitelné. Jakmile se to změří třeba eh, dusičňany a jiné věci, tak často splňují evropské standardy, ale, a tady se obracím na nizozemské kolegy, eh, ta pravidla jsou někdy nastavena nesprávně. Jistě není, je tu půda, vzduch, životní prostředí, ale eh, nevím, co se stane samozřejmě eh, teď eh, po odchodu Evrops- Velké Británie. Pan Perečiny. Pan Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat Evropské komisi za práci na kontrole implementace ekologické legislativy Eh, jde o například odpadové hospodářství, vodní hospodářství a čistotu vzduší. Jsou, to, jsou tady opravdu velké nedostatky v implementaci příslušné legislativy a vždycky to potom má dopad na zdraví občanů, kteří trpí eh, dopady nefungujícího systému. Evidentně v tom systému eh, žalob na nesplněné povinnosti členských států eh, eh, něco nefunguje. Chtěl bych upozornit na oblast kampánie v Itálii, kde bylo vědecky dokázáno, že existuje souvislost mezi vysokou, vysokým výskytem nádorů a rakoviny, zejména u dětí, a tím, že dochází k nelegálním skládkám a k tomu, že se správným způsobem nelikvidují odpady protože Itálie porušuje veškerou legislativu. My tady vůbec eh, jsme velmi daleko plnění principu eh, oběhového hospodářství. Dokonce i nebezpečný odpad je spalo, spalován pod eh, širým nebem. A případně se to zaváží naprosto nelegálně do, na nelegální nelegální skládky, které jsou vedle e, zemědělských polí, takže dochází k kontaminaci vůbec mm, ani e, nechci tady uvádět všechny ty žádosti o informace, které jsme měli a e, kolik kroků musela komise podniknout, ale přitom ta situace se vůbec nezlepšuje. Jak něco takového můžeme tolerovat, pokud vláda nějakého členského státu se k tomu staví naprosto zády a nic s tím nedělá, nebo jak je možné, že tady regionální vlády nebo krajské vlády pořád pobírají prostředky z Evropské unie a přitom vůbec nikdo jim eh, neříká, ale napřed si to tady eh, všechno obejte do pořádku. Myslím si, že toto e, zase ničemu nepomůže. V podstatě jsou to v konečném důsledku zase občané, kteří musí platit ty různé pokuty, které e, ty orgány Českého státu musí platit za neplnění svých povinností. Itálie za vámi vždycky e, přijde a říká, my chceme flexibilitu, my chceme prostředky a tak jim řekněte, že ji můžou dostat teprve, až si vyřeší všechny tyto problémy musíte to podmínit. Pokud budou něco zase chtít, tak jim řekněte, není to možné, dokud eh, nevyřešíte eh, to, čemu se říká země ohňů, tedy eh, ten region, kde se spaluje, spalují odpady a poškozuje to zdraví. Děkuji za celou tuto debatu. Je to velmi zajímavé. Myslím, že z toho vychází jasně najevo, že se všichni zhodneme na tom, že Evropská Ekologická legislativa je nesmírně důležitá, že je potřebná pro kvalitu života našich občanů, ale jak eh, řekl před okamžikem pan Gerbranty, tak eh, a, a tady musím opravit, eh, ty údaje máme asi z 338 žalob na české státy. Je to nejvyšší počet Eh, těch eh, případů, které se teď projednávají a které iniciovala komise. Proč tomu tak je? Proč je ta implementace v této oblasti tak nedostatečná? A my se snažíme jít ještě dál, než jenom ten čistě právní eh, přístup, kdy podáváme žaloby na ženské státy. To bude pokračovat, my nemůžeme změkčit ta pravidla. Taková ta pravidla prostě jsou, ale my chceme ještě eh, analyzovat, co jsou ty hlubší příčiny všech těchto problémů. Je to nedostatek politické vůle, tak potom musíme začít řešit nedostatek politické vůle. Musí to řešit Evropská rada? Možná, že ano. Existuje také určitý postup, kde eh, se řeší ty makroekonomické otázky a my teď v rámci tohoto postupu EIR chceme mít také, aby ministři pro životní prostředí společně probírali tyto otázky. A tak to zatím ještě nikdy nebylo. Nikdy se žádná takováto strategická diskuse nevedla, protože zatím nikdy eh, všech 28 českých států nemuselo předkládat eh, tyto zprávy, kde by museli říct, eh, jak na tom jsou, aby to bylo přehledné, srozumitelné, kde by eh, z toho jasně vyšlo najevo, toto funguje, toto nefunguje. A eh, v každé potom kapitolu uvedeno, co je potřeba udělat na nápravu. Samozřejmě, že eh, komise v tom musí pokračovat. Musí podávat dále žaloby. A panu Petuči bych chtěl říct, co děláme s, tě, s, tou, s tím odpadem v kampani. Vy říkáte, že jste na to upozorňoval mnohokrát a nic se nestalo. Eh, Itálie eh, teď platí pokutu 120 milionů, pardon, 120 tisíc euro každý den, protože už jsme dvakrát vyhráli žalobu u soudního dvora. Řešíte ten problém? To ne. Ale dokud eh, to řešení najdou, tak budou muset platit a my z Itálií pracujeme na vytvoření nového plánu odpadového hospodářství, který pokud se podaří zavést, tak eh, ta, ta sankce přestane eh, tak nebudou muset platit eh, tu pokutu, ale ty právní nástroje prostě využívat musíme. My nemáme žádnou armádu, abychom mohli donutit český stát, aby něco udělal. Když stát přestane něco plnit, tak jim pošleme dopis, pak když se pořád neplní, tak podáme žalobu k soudu a když o tom soud rozhodne, tak potom jim vypíšeme pokutu. A pokud eh, ty výsledky nejsou dosaženy, tak musíme začít zkoumat i jiné možnosti. A to je právě to EIR. A z toho důvodu si také myslíme, že až tak eh, no, horší to rozhodně už být nemůže, ale můžeme také přijít s něčím eh, novým. Takže tady máme jasný přehled toho, kde se to porušuje a co potřebuje dělat jako nápravu. Pane Florence, vy jste hovořil o dobrých úmyslech, ale máme více než dobré úmysly. My eh, máme některé nástroje, které fungují. A toto by nám mělo také pomoci při přípravě nové legislativy, pokud se vyskytnou problémy v legislativě. Je to například to, že jsou nám jasné formulace nebo definice, nebo budeme jasně vědět, jestli je to nedostatek eh, aktivity na úrovni feder, federálního státu, nebo jsou to ty regionální entity. Byly tady změny problémy s nitráty, teď máme šest českých států a Natura 2000, eh, tam se také vyskytly ty problémy s husami. Tam asi byl problém s některými výjimkami nebo s flexibilitou, ale musíme proskoumat ty podrobnosti. a musíme v diskusi s těmi státy najít nějaké společné řešení. Další řečnice řekla, že to vítá, že vítá to, že eh, budeme znát ty hlubší příčiny, ale také se ptala na to, proč to nepokrývá ekosystémy. My eh, to vztahujeme na legislativu, v té oblasti ekosystému žádná legislativa neexistuje, ale i eh, eh, tady by bylo dobře diskutovat o osvědčené praxi. Pan Gerbrandy poukázal na závažnost eh, těch porušení a velmi dobře vystihl nedostatek politické vůle, že ten největší problém, a říkám, že bylo dobře se obrátit na Evropskou radu. Vidíme, jak ta diskuse zítra na Radě ministrů bude probíhat. a asi to je správné, eh, najít správnou politickou úroveň, eh, kde se tím zabývat. A potom jste také poukázal na omezení nebo nedostatečnost těch soudních řízení, kdy kolikrát to naráží na dostatek dat. A my to se to snažíme změnit. Teď 5. dubna bude vynesen velmi důležitý rozsudek. A týká se to již sedmi případů, kde ženské státy musí platit pokuty a pokud se podaří aplikovat tento nový přístup, pokud ho soudní dvůr potvrdí, tak se těm právně pochybnostem eh, vyhneme. Ale to řešení není čistě právní, musíme jít ještě dál hledat i nové postupy. Pan Petičiny eh, říkal něco podobného, že musíme najít nějaký lepší způsob, jak dosáhnout implementace. Pan Javor také správně říkal, že nejde jenom o EIR nebo o tu implementaci, ale jde o přístup ke spravedlnému zajišťování spravedlnosti. A já bych chtěl oznámit eh, dvě iniciativy, které se týkají zajišťování eh, dodržování eh, legislativy, to bude na konci března, a potom sdělení o hm, přístupu ke spravedlnosti, kdy chceme občanům umožnit se obracet na soudy i v oblasti ochrany životního prostředí v souladu s judikatorou soudního dvora. A chtěl bych požádat o podporu parlamentu této věci, protože to jsou dvě velmi důležité iniciativy, které by to mohly pomoci. Paní Krostet hovořila o problémech ve Francii ohledně biodiverzity a kvality ovzduší. To je také v té příslušné zprávě týkající se Francie a položila mi přesně vědu velmi konkrétní otázku, jak můžeme vyřešit problémy s ovzduším, když ty příčiny leží, e, jsou přeshraniční. O tom bych mohl říci, že právě prostřednictvím postupu EIR můžeme vést dialog s těmito státy a můžeme s nimi diskutovat o dobré praxi, můžeme se zaměřit na ty problémy, které lze řešit pozitivním způsobem. A já bych dokonce šel ještě dál a říct, že už v případě Irska poprvé eh, vedeme eh, dialog s místními orgány, říkáme tomu Air Quality Forum, eh, kde chceme, aby se všechny ty příslušné orgány, kterých se to týká, se sešly, aby spolu diskutovali o podmínkách, protože kolikrát to souvisí s daněmi, někdy to souvisí s dopravní situací a někdy to souvisí s regulací a je potřeba to všechno skoordinovat. Ale já myslím, že tohoto by vás mohlo zajímat. Je to nový nástroj, který má vést k dialogu, k výměně eh, osvědčené praxe. Já doufám, že to povede k dobrým výsledkům. Pan Šek Perik eh, se vyjádřil ke směrnici Natura a říkal, že lidé kolikrát nechápou, že to není způsobeno EU a že to je potřeba vysvětlit občanům, eh, vzdělávat je o těchto otázkách. Eh, v některých oblastech prostě není možné eh, lovit některé druhy zvířat, přestože to tam tradičně se tak dělalo. Já vím, že vy jste o tom nehořel, ale jenom abych uvedl některé ty příklady, ze kterých vycházím. Tam je potřeba vést dialog s místními orgány, je potřeba proskoumat tu situaci v terénu. A rozhodně nechceme nadměrně tyto věci regulovat z Bruselu, protože si myslím, že tyto věci se lépe řeší na místní nebo eh, národní úrovni. Ale jak eh, to dělat, když kolikrát ta stanoviště nemají ani ty plány řízení? Legislativa existuje, ale eh, musíte to promítnout i do těch plánů. A potom k té směrnici o nitrátech. Také jste zmiňovali případ Nizozemska. Nizozemsko má výjimku z nesměrnice o nitrátech a ten současný problém je, se týká reformy mléčného sektoru, zrušení kvót a problém také v jiných zemích, zrušená ve výživných látkách, které jsou škodlivé pro půdu. A to společně s biodiverzitou je eh, a jsou to oblasti, kde už ty možnosti planety jsou vyčerpané. Nejde jenom o porušení té směrnice, ale zde státy Eh, které mají ty výjimky, dokonce porušují ty výjimky. A proto eh, jsme teď podali žalobu na šest států a začínáme to monitorovat a pokud to nebudou, eh, nezačnou dodržovat, tak jak to musíme donutit, protože ty následky budou strašné. Tím se je ohroženo prakticky úplně všechno. Obávám se, že tady v té oblasti nemáme žádný prostor pro ústupky. Ta pravidla se musí plnit, protože ta Eh, ty dopady jsou příliš škodlivé. A pracujeme s těmi státy na tom, aby se to zlepšilo. A ještě poslední věc. Eh, eh, postup nebo to řízení v případě porušení povinností fungují. V některých případech ve Francii například vyřešili ten problém s nitráty. V Itálii například zlikvidovali 200 nelegálních skládek. A více než 50% případů to napravili, takže všechny tyto postupy budou dále pokračovat. Eh, máme nejenom eh, cukr, ale i byč, obojí je potřeba a já doufám, že s vaší pomocí se nám podaří to eh, vynést na tu vyšší politickou úrovni tak, aby se něco změnilo, aby jsme dospěli k lepším výsledkům. Děkuji vám. Děkuji Děkuji mnohokrát za vaší prezentaci a děkuji také všem za tuto velmi bohatou výměnu názoru a dostáváme se tady k poslednímu bodu našeho pořadu jednání. Máme k dispozici velmi málo času, ale tlumočníci nám poskytnou dalších 10 dodatečných minut. To znamená, že v tuto chvíli chvíli hovoříme o případných ztrátách Evropské investiční banky z finančních operacích na podporu investičních projektů mimo Unie. Je to zpráva pana Alda Paterčeliho, takže v tuto chvíli vám dávám slovo. Prosím, máte slovo. Milí kolegové, v první řadě bych rád poděkoval Evropské komisi za opravdu vynikající návrh, který předložila a který je také řádnou součástí toho celého balíčku souvisejícího se s EIB a otázkou migrace EIB je činná jak eh, v rámci, tak i nad rámec EU poskytuje finanční instrumenty jako například eh, dlouhodobé úvěry anebo jiné při, při roz, eh, přijímá různá rozhodnutí. To znamená, že Evropská Investiční banka také zcela zásadně přispěla k tomu, aby se otázky klimatických změn dostaly do středu pozornosti EIB. To znamená, že chceme opravdu být tím, který je průkopníkem na globální úrovni v oblasti boje proti klimatickým změnám. Evropská investiční banka opravdu učinila mnohé pro to, aby ambiciozní klimatická politika Evropské unie se také řádně reflektovala na straně finanční. A to je také důvod, proč ty pozměňovací návrhy se drží linie návrhu Evropské komise s cílem posílit e, Evropskou investiční banku v rámci těch průřezových e, politik, které mají přímý dopad na banku a na opatření, která vedou jaksi k přechodu na hospodářství, které bude charakterizováno svým nízkouhlíkovým charakterem. Všechno se to ještě, ta, ta míra ambicioznosti se navýšila ještě více po odsouhlasení pařížské dohody eh, proto, aby bylo dosaženo těch environmentálních cílů, eh, na kterých jsme se dohodli v rámci pařížské konference, je třeba opravdu eh, podporovat a dosahovat všech cílů v rámci různých environmentálních eh, kritérií. Také je třeba zajistit dostatečnou podporu ze strany, ze strany EIB. Co se týče dále toho, těch investic, eh, tak tady se ten podíl zvýšil z 25 na 35 V souvislosti s tím, co bylo právě řečeno, eh, ty pozměňovací návrhy, které budou do zítřka, do zítřka předloženy, by nám měly pomoci tedy eh, dojít k tomu zdárnému hlasování, které se bude konat v březnu. To znamená, že doufáme opravdu, že to bude že to získá dostatečnou podporu. Pan Kapleton, prosím, jako další řečník. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. V první řadě bych velmi rád poděkoval svému kolegovi Patričelovi za odvedenou práci. Eh, z několikrát zmínil pařížskou dohodu a také klimatické změny, kterým v tuto chvíli čelíme. Myslím si, že jde opravdu o velmi relevantní komentáře, protože Evropská eh, komise chce v podstatě prodloužit mandát její B k zahraničním, k možnosti poskytování zahraničních úvěrů. To znamená, tady tou prioritou je opravdu vymícení těch hlavních příčin, či těch původních příčin migrace. V minulém roce eh, celá eh, celosvětová komunita v podstatě se ocitla nebo čelila velké migrační krizi. To znamená, že tady v tuto chvíli potřebujeme finanční nástroje, které jsou zcela nutné, protože ty migrační proudy mají opravdu biblické dimenze. A v tuto chvíli samozřejmě si všichni kladou tu otázku, jakým způsobem tomuto všemu čelit. E, tady hovoříme o klimatických změnách, které vedou k, například k dezertifikaci a dalším e, přírodním procesům, které samozřejmě se přetavují nebo stávají hlavním důvodem e, pro migraci. To znamená, celá ta záležitost důležitost zahraničních úvěrů je zcela zásadní a v tuto chvíli už tedy EIB bude schopná se ve svých činnostech také držet nebo bude moci jednat v souladu s těmi e, námi stanovenými cíly. Pane Patričelo, jedna věc, se kterou nesouhlasíme. Evropská komise chce využívat nebo mít dispozici více finančních prostředků pro boj s eh, klimatickými změnami. Hovořil jste o navýšení z 25 na 30 Já si myslím, že tady bychom, eh, že tady by mohlo dojít k tomu, že by vlastně ty závazky, nebo ten závazek z 25 na 35 navýšit ty prostředky nemusel být dodržen. A tento výbor se musí postarat o to, aby tady ta eh, role eh, nebo tady, eh, tady ty závazky, aby jich bylo dosaženo opravdu. Aby ti, kteří jsou za to zodpovědní, dostali svým závazkům. Kolegyně, prosím. Dobrý den, Evropská unie. V tuto chvíli hovoří o vytváření, o vytvoření velmi ambiciozního investičního plánu. Jehož hlavním cílem je kontrola těch doposavat nekontrolovatelných migračních proudů a také se snaží nějakým způsobem zacílit na ty hlavní příčiny a důvody migrace. To znamená, že tady je třeba hlavně Tady je třeba vytvořit podmínky pro život, eh, v rámci níž tito lidé budou moci schopni, či budou schopni se o sebe postarat a budou schopni uživit eh, svou rodinu. Eh, klimatické změny jsou opravdu zcela zásadní příčinou, která vede k těmto migračním proudům. Dokonce by se dalo říct, že to je opravdu původce původu Eh, opravdu to extrémní teplo, eh, vlny horka, to jsou opravdu věci, které vedou potom k tomu, že lidé, mm, mm, vedou k tomu, že lidé opravdu musí opouštět své domovy. A teď jde o to, abychom my tady hovořili o těch možných eh, zárukách, abychom udělali všechno pro to, aby možnosti a kapacity EIB byly ještě rozšířenější. Evropská investiční banka v rámci své zahraniční politiky v podstatě hovoří tedy o té možnosti navýšení těch prostředků na 35 to znamená, to by byly ty prostředky, které by byly zaměřené a zacílené právě na, eh, na klimatické změny. To znamená 35% a samozřejmě dosáhnout, dosáhnout těch stanovných sílů. Když se nám to podařilo v minulosti, tak proč ustupovat nebo proč být v tuto chvíli méně ambiciozní? Eh, co se týče stanoviska Envy, tak tady mám takový pocit, že my se samozřejmě hodně soustředíme na ty otázky týkající se klimatu, ale přesto bych, bych eh, rád vyzdvihnul jednu věc. Protože eh, v tuto chvíli hovoříme, nebo minimálně pan zpravodaj hovoří o tom, že chce, aby více prostředků bylo zaměřeno na Latinskou Ameriku. A já si myslím, že tady se opravdu musíme eh, rozhodnout, eh, na co se chceme zaměřit, eh, které regiony pro nás například budou prioritní, protože ve chvíli, kdy budeme vědět, kde chceme investovat, na co se chceme zaměřit, tak to, ta pomoc bude také efektivnější, než kdybychom chtěli pokrýt celý svět. Děkuji. Paní Dornano. Ne, omlouvám se, paní Konečná. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu zpravodaji. Já bych chtěla na začátek uvést, že velmi vítám navrhovaný cíl pro Evropskou investiční banku udržet současnou míru financování projektů zaměřených na oblast klimatu v rámci mandátu k poskytování úvěru třetím zemím a dokonce přispět také zvýšení svých investic souvisejících s klimatem rozvojových zemí z 25 na 35 do roku 2020 této souvislosti já osobně bych se klidně nebránila ani vyššímu číslu. Proto jen velmi nerada vidím snahu pana zpravodaje o oslabení tohoto cíle za pomocí pozměňovacích návrhů. Podporovat investiční projekty v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejich zmírňování, které přispívají k plnění celkových cílů rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a pařížské dohody je v dnešní době prostě životně důležité. Nicméně Musíme si říct, že nejde pouze o boj s klimatickými změnami. Podstatná je i sociální situace lidí mimo Evropskou unii, která je v některých zemích stíhaných klimatickými rozmary čím dál otřesnější. A EU již dnes stojí v čele boje proti klimatickým změnám. Ale nežijeme v bublině, jak nám ukazuje například současná migrační krize. Je sice pěkné, že naše emise CO2 budou brzo takřka nulové, Nicméně, když za našimi hranicemi panuje realita zcela opačná, je nám to prostě k ničemu. A je potřeba si přiznat, že prozatím naše civilizace akorát pracuje ostatní e, země na úkor našeho pohodlí a pro naši civilizaci pracují akorát ostatní země na úkor našeho pohodlí a spotřeby. Naposledy se to ukázalo například v rámci komplexní situace problematiky používání palmového oleje. Proto je potřeba podporovat veškerá opatření potřebná pro obecné zbližování cílů a operací v rámci mandátu k poskytování úvěru třetím zemím a dostatečné investice do čisté vody, cenově dostupných a čistých energií, inovací, renovací infrastruktury, udržitelných měst i společenství, důstojné práce by měly být samozřejmostí, protože se nám to prostě jinak tisíckrát vrátí zpátky. My nejsme izolovaný ostrov. My si musíme uvědomit, že pokud nepomůžeme, tak na to můžeme sami jednou, na tom jednou sami můžeme skončit. Děkuji, paní Dornano, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane zpravodaj, také za vaši práci. U tohoto stanoviska je pravda, že uprchlická krize v současnosti eh, by měla vést eh, ke štědrosti, jak to říkali někteří kolegové, ale podle mě měla být hlavně k odpovědnosti. U těchto investičních projektů v eh, třetích zemích, pokud se budou realizovat tyto projekty, tak by to mohlo snížit migrace a zabránit stovkám smrti ve středozemním moři a zabránit to různým dalším problémům tím, že se nevěří na cestu do Evropy. Možná, že eh, třeba hovořit o migrační spíše než uprchlické eh, krizi. Uprchlíci kolikrát utíkají před válkou nebo před eh, náboženským nebo jiným stíháním, ale ne všichni jsou uprchlíci, na to bychom neměli zapomínat. Co se týče financování, kde mm, Francie je čistým přispěvatelem do evropského rozpočtu, bychom měli trvat na tom, aby se dosáhlo Eh, kvalitních eh, výsledků, spíše než neustále zvyšovat ty částky. A také jsem proto, že v tomto investičním plánu, který má eh, přispívat Evropská investiční banka, jsou také příjemci soukromého sektoru a jsou tady pobídky pro investice do zmíněných zemí. a že se tím řeší také hlubší příčiny migrace v rámci eh, nového mandátu pro soukromý sektor. Pokud po dvou letech eh, se bude konstatovat nemožnost drasticky eh, snížit počet migrantů, kteří z těchto zemí odcházejí, tak je potřeba to přehodnotit, pokud ty výsledky nebudou dosaženy. A dále mezi ukazateli, které eh, má zohledňovat EIB při posuzování těchto projektů. Je také kapacita zabránit odchodu eh, z těchto zemí a to by tam tedy podle mě mělo být jasně uvedeno. Po pařížských dohodách to, že do eh, roku 2020 EIB navýší investice z 25 na 30 eh, eh, v oblasti klimatu, mi přijde nerealistické, pokud se tyto podmínky dále zhorší a proto je potřeba zaměřit se na příčiny migrace. A to je všechno. A na závěr bych ještě Eh, chtěla eh, se zmínit o dvou zemích. Jednak je to Turecko, které je sice kandidátskou eh, zemí, ale hm, už nebude v dosledku té uzavřené dohody o migraci dostávat prostředky z Evropské unie, potom je to Kosovo, jehož už si bychom měli rozumným způsobem uznat. Děkuji vám. A teď bude mít slovo komise pan Van Berg. Thanks. And uh, <clears throat> also... Děkuji. Děkuji také zpravodaji za tento návrh zprávy. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo jedna, tak tady nemáme problém s, tím, s tou explicitní zmínkou pařížské dohody. Uh, ani s odkazem na agendu 2030. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 2, co se týče těch 25%, tak tady je třeba upozornit, že ten cíl 25% to je úplně minimální objem operací EIB v rámci toho současného mandátu. A ten cíl 35 je cíl navrhovaný pro eh, rok 2020 pro všechny aktivity EIB eh, v zahraničí, to znamená ne pouze pro tuto aktivitu. Co se týče trojky, eh, tak tady, tak, no, tady komise nemá vůbec žádný problém. Co se týče čtvrtého pozměňovacího návrhu, tak tento pozměňovací návrh by ten klimatický cíl přetavil v něco daleko průřezovějšího i v souvislosti se všemi metodami, které využívá e IB. Tady hovoříme o pracovních metodách Evropské investiční banky a z toho důvodu Evropská komise potřebuje ještě trošičku více času na to, aby projednala tento bod s EIB. Děkuji pan Patričelo, aby to trošičku schrnul. Děkuji. Děkuji všem kolegům za jejich návrhy. Já si myslím, že tady se rozhodně můžeme držet toho normálného, normálního postupu, co se týče pozměňovacích návrhů, takže lhůtu máte ve svých um, složkách a budu se těšit na pokračování našeho